Good morning. Dobré dopoledne. Prosím, dovolte, abych přivítala Fabia Panetyho, který je kandidátem na post člena výkonné rady Evropské centrální, rady, Evropské centrální banky. Člen této rady Benoit Curé odejde k 31. prosinci 2019, poté co sloužil zde 8 let. V souladu s článkem 283 bod 2 smlouvy o fungování Evropské unie Evropský parlament je konzultován ohledně doporučení rady o jmenování členů výkonné rady Evropské centrální banky. Dne 16. října 2019 Evropská rada konzultovala parlament eh, ohledně jmenování Fabia Panety na dobu 8 let eh, s účinností 1. leden 2020. A vzhledem k dnešnímu slyšení, tak kandidát obdržel eh, mm, dotazník 54 otázek a odpovědi kandidáta jsou v příloze k návrhu zprávy o jmenování tohoto člena výkonné rady ECB. Po slyšení bude následovat hlasování, tedy v 5 hodin odpoledne a výbor Ekon předloží e, návrh, návrh e, pro rozhodnutí Evropského parlamentu ohledně doporučení rady o jmenování pana Panety e, na post člena výkonné rady Evropské centrální banky, což se plánuje na plenární zasedání mezi 16. a 19. prosincem. Na začátku slyšení kandidát přednese krátký projev 10 minut a poté budou následovat otázky a odpovědi. Takže, pane Paneto, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý, dobré dopoledne. Já přeskočím eh, některé odstavce eh, tady v té písemné verzi, abych splnil časový limit. Paní předsedkyně, dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, je to pro mě čest, že jsem byl přizván před váš výbor. To je klíčový krok v procesu jmenování Eh, do výkonné rady Evropské centrální banky. Jsem přesvědčen, že zodpovědnost a, odpo- a mm, transparentnost vůči lidem a zástupcům jejich je nezbytná věc. Nejprve eh, vysvětlím, jaké jsou moje kvalifikace a poté se podívám na to, co je třeba, abychom úspěšně mohli plnit úkoly v ECB. Také se dotknu některých výzev, které před námi stojí. Já jsem pracoval v centrální bance celý profesní život, nastoupil jsem do Bank of Italy, do italské centrální banky v roce 85 a v roce 2012 jsem se stal eh, členem eh, rady a nyní jsem eh, na zástupce guvernéra a předseda mm, orgánu pro dohled nad pojišťovnami. A já mm, i tedy jsem hodně přispíval do evropského mechanismu dozoru a v, v radě guvernérů ECB já jsem tedy byl alternativním náhradním členem už od roku 2000, 2000 což znamenalo, že jsem udělal velké zkušenosti Eh, při přípravě jednotné měnové politiky a při řešení finanční krize a krize s rozpočty. Eh, na mezinárodní scéně jsem také měl na starosti mezinárodní spolupráci a vždycky jsem si byl vědom toho, že naše kroky, tedy kroky centrálních bank, že neprobíhají ve vaku. Naopak, má to hluboký dopad na životy lidí, na jejich kupní sílu, na jejich příjmy, na jejich práci a na jistotu jejich penzí a vkladů. V rámci limitu našich, našeho mandátu je naše povinnost se snažit všechny tyto dimenze zlepšovat. Na základě zkušenosti bych chtěl zdůraznit hlavní principy, které podle mě by měly inspirovat kroky ECB v příštích letech. Mandát cenové stability a jasná a transparentní komunikace a finanční stabilita. Takže cenová stabilita to je největší příspěvek, jak měnová politika může přispět tedy ke prosperitě euro, eurozóny. To je zásadní úkol mandátu, což také bylo potvrzeno i během krize, když eurozóna byla vystavena bezprecedentnímu nebezpečí, protože ta příliš nízká inflace by mohla nastartovat deflační spirálu. A toto šlo ruku v ruce s špatným růstem, chabým růstem, se nezaměstnaností a e, s finanční stabilitou, která byla špatná. ECB, tedy Rada guvernéru, přijala e, opatření, které bojovaly proti deflačnímu riziku, zastavilo to i e, zhoršování inflace a také to přispělo k lepšímu očekávání. Tedy ECB fungovala proaktivně, což vedlo k tomu, že mm, bylo mm, možné tedy přispět k tomu, že se začalo investovat a vznikala pracovní místa. Eurozóna ale nicméně pořád ještě je vystavena globálním tenzím, protekcionismu, což oslabuje hospodářskou činnost a cenovou stabilitu. Proto je třeba vystupovat odhodlaně proti těmto rizikům. A zároveň musíme neustále si být vědomi možných nekýžených důsledků měnové politiky, a to především v oblasti finanční stability. Vysoká úroveň bdělosti je tedy nutná, abychom detekovali jakékoliv takové důsledky a to co nejdříve. Makroprudenční nástroje jsou nám k dispozici a měly by se používat pro řešení nežádoucího vývoje. Měnová politika mm, samozřejmě nemůže eh, sledovat nějaký předem stanovený kurz. My musíme být pragmatici a musíme pracovat s neustálým tokem informací. Já jsem empirickým ekonomem a mám zkušenosti z centrální banky, což může být přínosem mm, pro tento přístup, kdy jsem schopen tedy vyhodnocovat všechny možné důkazy a podklady. Já dovolte, abych mm, citoval velkého Evropana Čampiho, který řekl, získávat know-how, porovnávat důkazy a mm, pracovat s pochybnostmi, tak to je nezbytná příprava pro moment rozhodování. Otevřená mysl znamená, že nástroje třeba používat flexibilně, ale vždycky v souladu s mandátem když tedy nové nástroje mohou mít nežádoucí vedlejší účinky, tak proto je třeba být bdělý a to zde ale eh, pořád ještě ty naše politiky jsou prospěšnější než ty možné vedlejší účinky, i když nelze eh, tedy eh, kvůli tomu být nečinní. Zde, jak jsem řekl, jasná transparentní komunikace, ta je nezbytná pro to, aby trh byl schopen reagovat a hm, abychom my věděli, jaká jsou očekávání lidí. Je to i předpoklad pro to, aby centrální banky mohli tedy se zodpovídat demokraticky voleným orgánům, což platí především v mimořádné době, kdy je třeba vysvětlovat veřejnosti nekonvenční opatření a to vysvětlovat jasně a neustále hovořit o tom, že především nám jde o cenovou stabilitu. Od začátku krize banka, italská centrální banka, posílila svoji interakci s parlamentem od roku 2014 Rada se zúčastnila 38 slyšení před parlamentem. Kromě toho jsme zahájili extenzivní program, abychom komunikovali se všemi segmenty společnosti. Já osobně jsem se zapojil do různých akcí v různých evropských, pardon, v různých italských městech, když jsem s nimi diskutoval o politice a eurosystému, tak aby lépe pochopili nás a měli větší důvěru. ECB má klíčové úkoly, které se týkají finanční stability a to Nejenom proto, že finanční stabilita, stabilita je předpokladem pro cenovou stabilitu. Jako člen do orgánu dohledu jsem mm, se zabýval mimořádně negativního dědictví krize a nyní 6 let po vytvoření jednotného mm, mechanismu dozoru s SSM. Náš bankovní systém v Evropě je odolnější, je více kapitalizovaný a lépe vybaven mm, řešit nebo čelit negativním šokům. V Itálii Eh, jsou, představují nyní eh, nevýkonné úvěry 4%, méně než to bylo, mm, o polovinu méně než to bylo v roce 2015, ale zde možná, mohou pořád, pořád existovat rizika tím, že různé eh, mm, různé, různí tedy zprostředkovatele, tedy nebankovní instituce akumulují mm, úvěry. Je třeba tedy eh, posílit odolnost eh, našeho bankovní, bankovního systému, včetně třetího pilíře, tedy pojišťovnictví. A eh, tyto dva projekty jsou zásadní pro to, abychom zlepšili fungování hospodářské měnové unie. A nyní, abych přešel k výzvám. Digitální transformace mění životy lidí, přijetí technologie ve financích musí Eh, vést k službám, které budou levnější, rychlejší, bezpečnější a budou vést k finanční inkluzi. Ale Nicméně toto také znamená velké výzvy. Některé z nich, jako například ochrana spotřebitele, ta spadá mimo mandát ECB, centrální banky. Zde Eh, eh, tedy bez pochyby jsou zásadní pro to, aby zajistili snadný přechod na eh, budoucí typy plateb. Centrální banky již začaly přijímat nové technologie. Bank of Italy, centrální banka, začala používat big data, technologie typu big data a další a snaží se nyní identifikovat různé anomálie, které mohou existovat pro účely praní špinavých peněz, které se snaží detekovat a podobně. Vstup nových hráčů, velkých hráčů do finančního sektoru a digitální měna, to je velkou výzvou pro banky, pro Eh, daňové úřady, pro spotřebitele, pro soukromý sektor, pro boj proti financování terorismu, praní špinavých peněz a vůbec pro měnovou politiku a finanční stabilitu. Toto znamená posílenou spolupráci mezi orgány, eh, včetně centrálních bank. Zpráva o eh, globální digitální měně, kterou připravila skupina G7, jejíž jsem byl členem, hm, tak ta toto velice hm, fundovaně analyzuje. Dovol, změna klimatu, to je hrozba pro prosperitu, protože lidé více a více si uvědomují také, jaký to má dopad na finanční stabilitu. V tomto ohledu centrální banky hrají významnou roli a musí také se podílet na řešení rizik spojených s klimatem v Italské centrální bankce. Také jsme nastoupili tento kurz jako předseda investičního výboru. Já jsem se snažila, aby naše investiční politika šla touto cestou, to znamená, abychom správně alokovali naše portfolio cených papírů, které, mm, abychom nevylučovali mm, podniky, které nes, mm, však, které, pardon, abychom vyloučili podniky, které neuspokojují kritéria OSN, pokud jde o globální kompakt. Takže nám jde o ozelenění fungování finančního systému na eh, eh, úrovni národní i mezinárodní. Dostupnost mm, i eh, objektivní taxonomie zelených aktivit to rozšíří tedy mm, trh pro s tím spojené cené papíry a také i povedete to k tomu, že centrální banky začnou se eh, ve svých aktivech zaměřovat na mm, e, environmentální eh, cené papíry. I tak vlastně budeme moci mm, apelovat na ostatní subjekty, aby vzali do úvahy ve svých politikách, aby vzali do úvahy environmentální a sociální aspekty. Samozřejmě nám jde o velice různorodé a inkluzivní rozhodovací procesy. Svět je různorodý a znamená to, že je třeba tedy pracovat, jít cestou inkluzivního chování, protože tak dosáhneme lépe výkonnosti. I diverzita, různorodost kultur, myšlení a především různorodost genderová, o to nám jde. I my jsme již před lety v Centrální bance přijali genderový strategický plán, nám jde o různorodost, máme i na to manažera, který pracuje na mm, mm, této záležitosti. A potom zavedení smart working a potom eh, tedy inteligentní práce, mm, to dostupnost tedy pečovatelských služeb pro děti, to všechno tomuto nahrává. Proto jsme i Eh, šli cestou eh, vyvážené genderového složení našich panelů, abychom zabránili diskriminaci. Výsledky jsou již hmatatelné, 30% manažerů nyní jsou ženy. A před pár lety to byla pouze polovina. A, takže <clears throat> my jsme i překročili náš cíl, protože náš cíl je 35% do roku 2022. Každý rok se zlepšujeme. I Eh, orgán dozoru nad pojišťovnami, jehož jsem předsedou, tak zde podíl žen v manažerských eh, pozicích je 50 Genderová rovnost ve smyslu zastoupení ve funkcích eh, je to, o co jde také ECB. Závěrem bych řekl, že já jsem viděl, jak váš výbor se angažuje v tématech, která jsem zmínil i e, dohled, který mm, provádí Evropský parlament, to zlepšuje zodpovědnost, která je tak zásadní pro efektivitu a legitimitu ECB. Domnívám se, že moje hospodářské finanční know-how a zkušenosti e, mohou být užitečným příspěvkem pro e, plnění úkolu ECB, včetně těch nově vznikajících problémů. A poněvadž vy jste zvolení zástupci evropských občanů, tak já bych byl skutečně velice poctěn, kdybych získal vaši podporu pro jmenování za člena výkonné rady ECB a tak, abych byl schopen dále přispívat pro budování silnější, inkluzivnější a spravedlivější Evropy. A budu se těšit na vaše otázky. Thank you, thank you very much. Now we... Děkuji vám. A nyní je čas na otázky a odpovědi. A budeme postupovat podle obvyklých pravidel, to znamená pět minut na eh, každého a začneme Markusem Ferbrem za EPP. Děkuji, paní předsedající. Eh, pane pane, to když dovolíte, budu hovořit eh, svým mateřským jazykem. Vy jste vlastně řekl, že instrumenty je třeba využívat flexibilním způsobem. Hovoří se také o nekonvenčních opatřeních, což mě vede k otázce. Znamená to, že Evropská centrální eh, banka do eh, 31.12., když jste u toho ještě nebyl, tak se eh, jí vlastně nepodařilo přiměřeně reagovat na negativní hospodářský vývoj. Jsme připraveni na krizi. Eh, paní Lagarde řekla, že nesmí existovat žádné eh, omezení a zákazy pro budoucí politiku ECB. Co myslíte těmi novými nástroji? Eh, jsou to akcie, eh, helikopter, peníze, tedy vlastně rozdávání peněz eh, nebo cokoliv jiného. Tak především děkuji za vaši otázku. Ta se dotýká velice zajímavých, důležitých věcí. Já jsem hovořil o nástrojích standardních a nestandardních. ECB, jak víte, se poněkud posunula aby se blíže tedy posunula eh, k tomu inflačnímu cíli eh, v rámci tedy výkonné rady. Posunula se od standardních eh, nástrojů k nestandardním, to znamená nákup aktiv a podobně. Takže to se vlastně to bylo inspirováno eh, tím, že eh, jsme měli tady nebezpečí deflace a nyní jsme eh, v období nebezpečí pokračování nízkoinflační ekonomiky. Ale já tedy nehovořím o tedy rozdávání peněz a podobně, já hovořím o tom, že je třeba využívat všechny nástroje, které má centrální banka ve svém portfoliu pro zajištění cenové stability. Eh, jaká byla situace před deseti lety? Kdo si tenkrát dokázal představit, že ECB eh, bude nakupovat dluhopisy, eh, jejichž politický rating by byl negativní, nebo jiný problém, například program Target, nebo v Japonsku centrální banka Eh, začala kvantitativní eh, uvolňování a tak dále. Čili to v podstatě eh, výkonná rada nějak nepředpokládá nebo nepočítá s tím automaticky, ale je třeba prostě hovořit o opatření, která umožní zachovat ceny. Doplňující otázka. V rámci posledního politického rozhodnutí ECB eh, šéf guvernér eh, Mario Draghi řekl, že eh, není třeba hlasovat, poněvadž většina je jasná, pak se ukázalo, že tomu tak nebylo. A de facto mnoho členských zemí bylo proti. Jak podle vás je možné, rozhodnout, je možné zlepšit rozhodovací procesy v centrální bance a jakou roli byste tam chtěl sehrát? Já jsem eh, v době přijímání tohoto rozhodnutí nebyl eh, na výkonné radě. Na základě veřejných informací by vám mohl odpovědět tak, že tedy eh, třeba i z toho, co eh, předsedkyně ECB včera řekla, tak eh, pro expanzní opatření je třeba dosáhnout konsenzu jednomyslného a otázka je ovšem, jak kalibrovat jednotlivá opatření. Čili ta nedohoda mm, je možná méně akutní, než jak to vyznívá v novinách. Ehm, já jsem se účastnil eh, výkonné rady v minulosti a eh, zasedání výkonné rady začíná vždy pečlivým přehledem ekonomického rozvoje globálního v eurozóně, eh, popisem stavu finančních trhů a rozhodování probíhá velmi ostražitě Eh, je to proces taky vysoce technický, založený na informacích. A v zásadě musím říct, že eh, členové výkonné rady musí jednotlivě zvážit všechny tyto informace. Samozřejmě orgán, který má 25 členů, eh, asi není v tomto případě překvapivé, Eh, že ve speciálních situacích, eh, jako je tato, kdy tady ECB přijala palíček opatření, eh, která nejsou zcela standardní, tak samozřejmě v takovéto situaci se mohou názory různit. Ale myslím, že ten rozhodovací proces až dosud byl docela efektivní a vždy bylo možné se na výkonem výboru rozhodnout, dohodnout a konat včas. Ano, děkuji. Nyní pan Fernández SAD. Já budu hovořit španělsky. Eh, dobrý den, pane, pane, to mám pro vás dvě otázky. Jak víte, eh, probíhá tam akademická debata o vývoji eh, přirozených úrokových měr, kde zdá se, že vlastně dochází k jejich stálemu poklesu. A v kontextu rámce tedy cen, eh, měnové politiky a toho, co včera řekla paní Lagarde, by mě zajímalo, v jaké míře tato revize eh, přirozených úrokových měr může vést k přeskumu možného inflačního cíle, který také máte. A za druhé, eh, také v nás všech budí tedy zájem a možná i obavy se eh, současné tedy politiky řízení, eh, mm, měnového řízení. Máme tady vlastně to rizikobod. Mm, je, je možné tady, můžete to nějak rozpílit ty současné obavy? Děkuji. Tak především, jak paní e, šéf guvernérka e, oznámila, budou probíhat debaty o strategii měnové politiky. Bude to poměrně široký přístup, a bude se zvažovat všechno možné. E, budou e, diskutovány všechny e, aspekty měnové strategie. Samozřejmě podle ekonomické podle ekonomické teorie je tedy to tak, že přirozená úroková míra klesá, je to dáno demografickým vývojem, je to dáno Eh, nízkým, nízkým hospodářským výkonem a tak dále. A dá se říci, že eh, v kontextu klesajících přirozených úrokových měr eh, by se možná měl také by se mělo hýbat s inflačním cílem. Někteří tvrdí snížit, někteří zvýšit a to si musí tedy Eh, výkonná eh, rada eh, rozhodnout, má k dispozici podporu expertů, akademické sféry, společnosti a je tady ještě spousta dalších prvků, které do té debaty o měnové strategii vplynou. K té vaší druhé otázce, ano, existují možné vedlejší účinky, které vyplývají z politických a no, měnově politických opatření a myslím, že eh, eh, SRB eh, toto zaregistrovala a včas vyslala také varovné signály. Došlo například k přehřívání v některých členských zemích přehřívání trhu s nemovitostmi, zejména s obytnými. A je třeba říct, že v eurozóně, která se eh, nebo tato eurozóna má 13 zemí, která přijímají makroekonomická opatření a tato varování, respektive tato eh, opatření, makroprudenční opatření, eh, skutečně vycházela z varování RSB. ta RSP to je velice e, významné fórum e, pro e, přeskum tedy celé té strategie měnové a tak dále a také makroprudenční politik. Děkuji. Nyní Monika Semedo za Renew. Děkuji vám. Děkuji vám, pane, pane to. Minulý týden Evropský parlament eh, velkou většinou odsouhlasil klimatickou nouzi, což je důležitý signál pro všechny občany, ale také evropské instituce. A sice signál, že je třeba eh, naléhavě jednat. Eh, nyní se bude přeskomávat měnová strategie ECB a paní Lagardová eh, včera řekla, že může zahrnout také elementy týkající se klimatických změn. Vy jste to vlastně už trošku změnil, ale ptám se nyní, jestli eh, klimatické změny, digitalizace, eh, možná také digitální měna ECB, Eh, jsou tyto faktory vhodné pro to, aby byly zahrnuty do toho přeskumu měnové politiky? Dá se, že ne všichni členové rady ECB s tím souhlasí. Jaký je váš postoj? Tak eh, já jsem zachytil dvě otázky. První se týká vztahu mezi eh, činností ECB a klimatickými změnami. ECB má svoje eh, důležité funkce. Ta úplně nejdůležitější je cíl cenové stability a dále je jí svěřena mikro, eh, no, makroprudenční supervize a dále eh, role v, eh, v oblasti zachování finanční stability. Domnívám se, že každá, každá z těchto rolí může významně přispět k analýze a tedy toho kontextu klimatických rizik. Eh, v mikroprudenční supervizi ECB, eh, e ESB, eh, eh, tady skutečně už začínají debaty s bankami v tom smyslu, aby při posuzování rizik, kterým jsou vystaveny banky, figurovala také, figuroval také ten klimatický faktor. A samozřejmě by bylo daleko lepší, Eh, kdyby se zde eh, vzal v úvahu střednědobý výhled rizika eh, z klimatu. Samozřejmě máme tady vliv přírodních katastrof na například pojišťovací sektor a to může výrazně ovlivnit finanční stabilitu. A ECB by také Eh, měla v, toto, v této souvislosti brát v úvahu vliv klimatických změn. Klimatické riziko eh, musí tedy eh, také krátkodobě brát v úvahu klimatická rizika, protože může se stát, že mm, například, jako se stalo před několika lety v Německu byla velmi tuhá zima a mělo to výrazný dopad na stavební sektor, například v Německu, ale také jinde. Nebo například v střednědobě eh, zvažte třeba možný eh, vliv eh, přechodu tedy technologického přechodu karbonově náročných odvětví. To skutečně může ovlivnit fungování celé ekonomiky, eh, například v oblasti střednědobého inflačního výhledu. ECB by eh, samozřejmě mohla se věnovat ekologickým záležitostem a tady by šlo o eh, zmírňovat eh, rizika klimatických změn. A tady skutečně eh, mnoha odvětví budou přispívat eh, k financování klimaticky citlivých projektů. Centrální banka také může investovat vlastní prostředky do nákupu nákupu dluhopisů, takzvaných green bonds, ale tady eh, se to musí nejdříve velice pečlivě zanalizovat. Eh, poněvadž samozřejmě eh, my si musíme počínat mm, neutrálně vůči trhu. Role ECB v této oblasti investic se bude zřejmě rozrůstat a dá se říct, že asi těch eh, nesplacených eh, bondů eh, budeme mít více a více. Například v současné době je to zhruba 700 miliard eur a z toho pouze 250 miliard je v eurozóně. Předpokládejme, že polovina z tohoto portfolia je v držení investorů, a to znamená, že k dispozici je nějak eh, něco málo víc než 100 miliard. ECB eh, e má ovšem k dispozici 6,3 eh, trilionu. Takže pokud by ECB třeba jenom 5% svých možností věnovala zeleným bondům, tak v podstatě by pohltila celý trh. Čili musíme být progresivní, ne, nechceme eh, ten eh, trh eh, de facto vysát, tak aby potom už tam nebylo prostoru pro soukromé investory. Děkuji a není zástupce zelených. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Panedo, vy nám tady popisujete opravdu významné výzvy. Ale pokusme se zajít do trošku větší hloubky, pokud je o systém bankovnictví. Můžete souhlasit s tím, že bankovní model fračních rezerv je tím základním problémem. Výsledná tvorba peněz a monetární politika je tedy do značné míry, ne celá, ale do značné míry v soukromých rukou. A jsou tady v rozvaha bankovního systému nezhody a ty jsou převažujícím problémem, protože banky musí refinancovat krátkodobé vklady, když někdo odejde z bankovního systému. Velikost systému bankovnictví v některých zemích znamená, že globalizace bankovního systému a finanční systémy obecně se potom pojí s deregulací, s důsledkem deregulace a máme tam takzvané inovace produktů a prodejní metody a to jsou ty základní problémy. A samozřejmě tato krize a nejenom tato krize z toho vyplývá. Co si o tom myslíte? A souhlasíte s tím, že změny v bankovní unii nebo v mechanismech, které vznikly, které samozřejmě vítáme, jsou dostačující k tomu, aby se řešily tyto základní výzvy Zajistí to stabilitu před nadcházející léta? Pokud se třeba něco nezmění, třeba ten projekt centrální banky v oblasti měn, který je velice zajímavý a má to případné další dopady. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji za otázky. Je pravda, že model frakční rezervy je v zásadě nestabilní. A bylo to důsledkem toho, jak se věci měly před finanční krizí. Po krizi, po krizi s bankou Lehman Brothers mezinárodní regulační komunita reagovala a vstoupila platnost celá řada nových pravidel a předpisů, takže celkově se ten přístup změnil na globální úrovni. byla přijata opatření k řešení těch jednotlivých problémů, o kterých mluvíte. Například eh, neshoda splatnosti. Banky teď mají likviditu, která by je měla chránit přes, před případnou nelikviditou trhu, když musí převádět své závazky. Kapitolová regulace bank se také změnila, je mnohem obezřetnější a konzervativnější než dřív. Máme pákové poměry s nějakým stropem, souvisí to s celkovými aktivy bank v poměru k jejich zásobám kapitálu. Jsou tady tady problémy, ale tyto problémy už se řešily po finanční krizi. V eurozóně reakce na finanční krizi byla nesmírně živá. Zahájili jsme projekt bankovní unie, Jednotný mechanismus dozoru, což je první pilíř, už funguje. A výsledky a výhody tohoto jednotného systému dozoru už jsou zřejmé. Já jsem na úvod mluvil o poměru MPL k celkovým eh, aktivům v Itálii, ale celkově v eurozóně se ten poměr MPR snížil banky snížily poměrný mm, poměr aktiv k DPH, zásadně to pokleslo a byla zavedena celá řada dalších pojistek, abychom udrželi pod kontrolou rizikom bankovního sektoru. Vznikl také druhý pilíř, jednotný mechanismus řešení sporů. Rada pro řešení sporů už funguje. V případě několika krizí bank už zasáhla. A ten proces funguje dost dobře. Jak víte, mluví se také o třetím pilíři. To by mělo zavést jednotný systém záruk vkladů. Teď se o tom jedná. A já skutečně vítám skutečnost, že diskuze na evropské úrovni se opět rozběhly. V návaznosti na ten německý neformální materiál o bankovní unii. Do budoucna budou zavedeny další pojistky, třeba ten fond pro jednotné řešení sporů, nařízení a tylak, nařízení tylak pro globální systémové banky. Zavádí si tady další pojistky. A to by mělo možná ne úplně zamezit těm rizikům, ale omezit rizika, která plynou z tohoto systému. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní Antonio Rialdi za ID. Děkuji, paní předsedkyně. Zde, pane doktore Pane to, já velice uznávám vaše profesní kompetence. Vy jste pracoval mnoho let na, eh, ve vedení prestižní, informa, eh, pre, prestižní instituce, eh, tedy Centrálně italské banky, což mm, jak si hraje pro vaše jmenování. Ale nicméně mám tři otázky. První, nemyslíte se, že ty funkce, které ESMA má, že by měly spadat pod ECB, v podstatě tak, jak je to na, e, na celém světě u centrálních bank, to znamená, e, e, to znamená předběžné hodnocení solventnosti a to, co dělá tedy ESMA v podstatě je tedy v podstatě takový rating, tak, které dělá, takže to by měla dělat banka. My zde máme článek 3.1 návrhu ESMA a zde v podstatě to má dopad na makroekonomiku členských států, včetně udržitelnost jejich eh, státních dluhů. Takže Mm, zde já myslím, že by bylo dobré zavést rating a risk weighting u eh, těch státních obligací aby eh, případně ne, eh, mělo toto nějaké tedy negativní pak dopady na emisní banku vždycky. Zde i mm, mm, komise připravuje country reports a to by mm, možná měla dělat ESMA. Dále, bývalý guvernér Draghi, ten obhajoval ty různé mimořádné operace i quantitative easing obha, obhajoval a jak vy hodláte eh, toto posoudit a dále. Eh, za třetí, zde je, mm, je třeba zavést méně eh, diskriminační kritéria vůči tedy těm takzvaným komerčním bankám mm, a to především jde o ty, které pracují s deriváty, mají tedy tyto komplexní mm, cené papíry ve svém portfoliu, tak které spadají pod úroveň 3, level 3. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Mám odpovědět italsky? Ne, já spíš odpovím anglicky. Především, pokud je o tu dohodu ESM. Já tu dohodu ESM vidím jako způsob, jak vymezit právní základ pro fungování ESM a pro zprávu ESM, nebo té instituce. Nevidím tam žádné velké změny, když se podívám na stávající formulaci smlouvy v porovnání s tou předchozí. ESM vidím jako jakousi pojistku. Je to pojistka, jako běžná pojistka, kterou si každý sjednává a doufá, že ji nikdy nebude muset využít. Samozřejmě, pokud nebudete mít nějakou nehodu, tak nebudeme muset využít ESM. Ta dohoda o ESM, která se nyní zvažuje, má posílit rámec pro zvládání krizí v eurozóně. A to je cílem návrhu, o který se teď jedná. A já myslím, že teď je na to vhodná doba na zavedení takového rámce. protože v žádné zemi není žádné finanční napětí. V žádné zemi neprobíhá postup EDP, žádný suverénní stát není ve stavu nouze. Suverénní státy mohou přistupovat za snadných podmínek na finanční trhy. V radě případů mají negativní sazby s velice dlouhou splatností. Nenapadá mě teď vůbec žádná země, která by potřebovala ESM. Celkově se tady zdá, že je to dobrá doba na to, abychom si zakoupili takovou pojistku. K vaší druhé otázce, nestandardní opatření, souhlasím, že do té míry, do jaké je potřebujeme k zachování cenové stability dobře. Správní rada to zatím hodnotí tak, že vyhlídky na inflaci neodpovídají cílům inflace do 2 De facto správní rada naznačila, že 1,5 v roce 2021 není uspokojivé k zachování cenové stability ve středním hledisku. Zvažuje se tedy jako nutný krok eh, zavedení nestandardních opatření a proto správní rada přijala ta opatření, která velice dobře znáte, v září s tím, že správní rada rozhodně bude dál rozhodně postupovat a nestandardní opatření budou součástí těch nástrojů, které by mohla aktivovat. Pokud jde o banky, já jsem proto, abychom udrželi pod kontrolou všechna rizika. Operační, tržní, AML, praní špinavých peněz – a rozhodně všechna rizika by měla mít, měl mít ten jednotný mechanismus dozoru pod kontrolou. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní Rafaela Fito z EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Určitě pro toho, kdo zná zkušenosti pana doktora Panety, tak velice dobře ví, že toto je zárukou, eh, ale já mám dvě rychlé otázky. První se je spojená s s včerejškem, kdy jsme zde měli eh, prezidentku ECB, která hovořila o revizi strategie. I pane Panetovi jste eh, uvedl v odpovědích, eh, že tato revize strategie je užitečná z řady důvodů a vy i navrhujete, že mm, by že, a já se ptám tedy vzhledem k vašim zkušenostem, můžete být specifický, jak si myslíte, že by bylo třeba provést tuto revizi strategie měnové politiky a ve své odpovědi non-performing loans, ty nevýkonné úvěry, takže to je taková eh, nemoc našich bank, zde je zde velká, velké riziko, pokud o tu bonitu, bonitu. A já se ptám, mm, tedy vy Ehm, ho, hovoří, jak, jak navrhujete, jaké politiky snižování rizik zavést, jaký lék teď navrhujete. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. K té první, ta se týká revize strategie měnové politiky. Tak určitě tato revize by měla vzít do úvahy veškeré prvky, které v podstatě v posledních 15 letech, či vlastně 16 letech se hodně změnily, tedy od doby, kdy byla přijata ta předchozí strategie. Takže od té doby se zásadně změnila struktura finančního systému, Ehm, významně se e, změnily ty, ta struktura těch nebankovních institucí a e, banky, e, ne, tedy ty nebankovní instituce, ty nabyly velkého významu ve srovnání s minulostí. Takže zde i i v podstatě nízký růst to také hodně ovlivňuje způsob, jak se provádí měnová politika. Takže ve všech velkých zemích eh, se začaly přijímat takzvané nestandardní opatření, a která se stala někde v některých zemích, jako třeba v Japonsku, již standardními. Takže proto dnes ta strategie, kterou máme, tak ta funguje ve světě, který je úplně jiný, úplně se změnil. Takže je třeba si položit otázku, jak optimálně by bylo třeba ji nastavit, tak abychom především plnili ten cíl stability cen. A pokud jde o tu otázku, která se týká bank, ano. Ano, když jsem odpovídal na otázky, tak jsem zdůraznil, že hlavním problémem evropského bankovnictví je nízká ziskovost. rizika, která ovlivňovala bankovnictví po finanční krizi, byla do značné míry vyřešena. Neudělalo se všechno, nejsou vyřešeny všechny problémy, ale hlavní systémové záležitosti byly vyřešeny jednotným mechanismem dozoru. Vezměte si třeba poměr MPF. V eurozóně to pokleslo téměř o 50 V zemích, kde je vysoký poměr MPL, došlo k ještě většímu poklesu nevýkonných půjček. Takže jistě jsou tady problémy, které třeba řešit na některých trzích. Pozorujeme teď více problémů s, praních, s praním eh, špinavých peněz v evropském bankovnictví. Víme, že riziko praní špinavých peněz může banku zničit do několika hodin nebo dnů. Musíme stimulovat ziskovost bank. V řadě případů hlavní problém, který ovlivňuje ziskovost bank, je nedostatečná kapacita evropského bankovnictví. Nebo příliš velká kapacita. To ovlivňuje aktivitu bank. Hodně se mluví o tom, jak to řešit. Samozřejmě, jeden způsob je konsolidace. Podnítíte konsolidaci, zvlášť přeshraniční, aby nebyl problém s konkurencí nebo menší problém s konkurencí – Máte potom výhody z rozsahu, když konzolidujete přes hranice a není příliš velká tržní síla. Ale já myslím, že konsolidace nemůže být řešením pro všechno. Banky se musí postavit těm problémům, před kterými dnes stojí konkurence, zvlášť pokud jde o poskytování určitých služeb, jako jsou platby, zpráva aktiv, ze strany takzvaných společností filtek, to jsou ty, které využívají technologie k poskytování služeb při nízkých nákladech a mnohem efektivněji, banky se s tím problémem taky musí vypořádat. Ale nakonec, aby bylo možné řešit přílišnou kapacitu, myslím, že musíme důkladně promyslet, jak banky, které nejsou příliš z obchodního hlediska zajímavé dostat z trhu, aby to nebylo nebezpečné pro jejich sousedy. Aniž by to ovlivnilo fungování bankovního trhu. Máme způsob, jak řešit bankovní krize, likvidaci bank v rámci toho našeho systému, ale to se vztahuje pouze na hrstku bank, 50-60 bank v eurozóně. To jsou ty banky, které by prošly tím testem veřejného zájmu. V eurozóně máme skoro 4 tisíce bank. A likvidace a odchod z trhu v případě těch ostatních bank, kromě konsolidace, je komplikovanější než jiné věci, které musíme řešit do budoucna. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní zástupce GUE. Děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit portugalsky. Mě by zajímalo, když se podíváme na tu strategickou revizi, jestli budete řešit problém kombinace monetární politiky a ostatních ekonomických politik, zvlášť politiky fiskální. Ptám se na to proto, protože je trošku znepokojivé, když vidíme, jak se uvažuje o tom, že by se vytvářelo stále více monetárních politik, aniž bychom měli vyváženou kombinaci politik zvlášť pokud je o politiku fiskální, a to na úrovni národní i evropské. Abychom lépe dokázali vytvořit nějaký další růst. Když jsem se ptal centrální bankéřů, tak mi řekli, že fiskální politika nespadá do mandátu ECB, ale tady je dvojí problém. Za prvé, ECB nikdy neměla problém, pokud šlo o restriktivní fiskální politiky, dokonce v době, kdy narušovala svůj mandát, zacházela dál, než byl její mandát, v období, kdy byla příliš nízká inflace. Byla to dlouhá období v posledním desetiletí. A za druhé, dalo by se dospět k závěru, že měnová politika samostatně není dostačující k tomu, aby Evropská centrální banka naplnila svůj mandát. V posledních letech byly určité okamžiky, které nám otevřely oči. ECB se pokoušela nastartovat růst, ale nepodařilo se jí to. A pak mám ještě jednu otázku a ta se týká koncentrace ve finančním sektoru. ECB působí velké obavy fragmentace finančního systému v Evropě. portugalském finančnictví došlo k určitému vývoji, projevily se snahy prosazovat koncentraci v bankovnictví. Mě by zajímalo, co si o to myslíte vy. Protože když slyšíme, co trápí ECB, zdá se, že poučení z krize nebyla vyvozená, zvlášť pokud jde o nebezpečné dimenze určitých bank. Ano, děkuji za velice zajímavé otázky. Já to vezmu postupně. Za prvé, pokud je o strategickou revizi. Já myslím, že prezidentka Lagardová včera vyjasnila, že ta revize proběhne komplexně. Budeme k tomu přistupovat otevřeně a budou zohledněny všechny prvky měnové politiky. prostředí, ve kterém funguje měnová politika, struktura ekonomiky, ekonomická, finanční, mezinárodní prostředí, toto všechno bude zváženo ve strategické revizi měnové politiky. Nevím, nakolik komplexní ta revize může být, ale podle mě to nemůže zajít tak daleko, že by se zvažovalo, co by se mělo dělat v oblasti fiskální politiky. Protože fiskální politika jednoznačně nespadá eh, do povinností ECB. O tom rozhodují volené orgány. Vy máte dojem, že ECB vyzývala k minulosti k restriktivním politikám. Já myslím, že prezident Draghi a také prezidentka Lagardová, když je to nutné, jako třeba v posledních týdnech, vyzývali k jiným politikám, jiným fiskálním politikám, expanzivním fiskálním politikám. Vyzývají členské státy, které mají fiskální základ, aby ho využili. Aby přizpůsobili fiskální politiku, aby byla znovu nastalena cenová stabilita v eurozóně aby stimulovali domácí poptávku. Také tím, že posunou fiskální úroveň. Takže já mám pocit, že pokud ECB vyzývala k určitým politikám, ano, máte pravdu, v různých dobách se liší, jakou motivaci měla ECB, když vyzývala k fiskálním politikám, proč teď obhajuje expanzivní politiky. Ano, je to u těch států, kde je fiskální základ a vyzývá také ostatní státy, ostatní členské státy, které nemají fiskální základ, aby třeba posoudili skladbu fiskálních výdajů, aby to bylo příhodnější pro výdaje. Já si myslím, že to není nakloněno spíš restrikcím. Já myslím, že je to vyvážené. To byl základní princip, kterým jsme se řídili. Ve veřejných debatách ECB s politickými orgány v průběhu času to tak vypadalo. Pokud je o roztříštěnost, já myslím, že tady jsou dvě dimenze. Za prvé je to roztříštěnost v rámci jednotlivých zemí eurozóny. To bychom mít určitě neměli. V takové situaci nemůže měnová politika řádně fungovat. Pokud jsou věci roztříštěné, měnová politika může v různých částech Unie působit různě. K tomu by docházet nemělo. ECB se snažila zabránit roztříštěnosti evropského bankovnictví a měnového trhu v posledních letech, a to tím, že nějak vždycky zasáhla. Viděli jsme účinek těchto politik. Například sazby, bankovní sazby pro vklady, pro půjčky. Tam to na sekundárních trzích hodně pokleslo a to ukazuje, že narůstající roztříštěnost, kterou jsme pozorovali po finanční krizi, také hodně ustala. A ECB teď poskytuje měnové podněty celé eurozóně. Ta otázka, že je někdo příliš velký na to, aby selhal, to je samozřejmě problém. Máme určitá pravidla pro dozor a pro řešení sporů, která byla zavedena právě proto, aby se řešil ten problém banky, která je příliš velká na to, aby se lhala. Vychází to z té filozofie, že bychom neměli mít žádnou takovou banku. A to je výzva pro řešení sporů. To bylo zavedeno právě proto, aby se řešil ten problém takový velký bank. Samozřejmě ten rámec, a říkám naštěstí, já doufám, že e, nikdy nebude prověřen, protože se nikdy nemusel řešit problém velké systémové banky. Ale ten rámec máme. Ano, jistě. Stále panují obavy z toho, jak to řešit. Nicméně máme rámec, který je učen právě pro takový problém. Děkuji, pan Martučelo z EPP. Ano, děkuji. Já se bych navázal na to, co již řekli kolegové, když hovořili o kvalitě návrhu, který dnes jsme dostali na stůl v parlamentu. Mm, e, samozřejmě mm, centrální naše italská banka je vždycky takovou kolébkou Mm, talentů, takže zde eh, já jenom jako eh, i kolegové zde musím ocenit vaše zkušenosti. Velice stručně dnes. Dnes byl oznámen takový plán, mm, který eh, v podstatě bude skutečně znamenat, že Eh, se budou zavírat eh, tedy eh, pobočky v Itálii, v Německu a v Rakousku jsme slyšeli tedy, že zde byl oznámen plán o zavírání bankovních poboček, takže zde i navíc dnes byl oznámen průmyslový plán, takže myslíte si, že do budoucna banky, že mm, v digitálním světě, že to tak bude i na bar, mm, to znamená, že se bude pořád, mm, e, že se budou redukovat pobočky, to znamená, budou se škrtat pracovní místa. Co udělat, abychom se vyhnuli tomu, že dojde mm, v podstatě k takové dezertifikaci, že tento sektor eh, bude mít méně a méně pracovních míst, bude nakonec vyprázdněn. Děkuji, pane Martu- Matušelo. Samozřejmě já se nebudu vyjadřovat k jednotlivým, tedy nebankovním institucím, těm zprostředkovatelům a Unicredit, tedy Unicredit to je, oznámil tento plán včera, ale v podstatě oni se restrukturalizují stejně jako další banky, protože musí reagovat na ten technologický šok, který tak postihl tento sektor. A také nejsem překvapen, i když toho lituji, že to tak je, ale hlavní břemeno ponesou eh, i ta, další zaměstnanci, protože tato banka má své sídlo v Itálii a většina těch poboček je v Itálii. Teď jsme v době přechodu od tradičního způsobu komerčního bankovnictví směrem na novou strukturu bankovního systému. Po mm, té vlně, po tom přívalu nových technologií, jak jsem již řekl, předtím banky teď musí čelit eh, velice mm, drsné konkurenci ze strany nebankovních institucí a jsou zde odhady, že v příštích pěti, deseti letech až 60 Eh, retailer, příjmu retailového bankovnictví bude právě ohroženo eh, ze strany těch fintechových firm. Takže to lze očekávat takovýto vývoj. To znamená, banky budou muset zrevidovat eh, mm, svoje poměrové ukazatele, to znamená, budou muset více používat technologie a Eh, snížit počet zaměstnanců, což bude eh, mít i výhody pro banky, protože budou moci nabízet své bankovní služby efektivněji, levněji a i bezpečněji, což má samozřejmě své sociální náklady. Eh, to je vždycky tak, když se přechází od jednoho modelu do, na druhý. A teď jsme právě v této fázi. V řadě zemí, včetně Itálie, banky eh, mají v podstatě takové se, jsou v podstatě eh, mají pojištění, mají ty fondy, aby mohly zajistit eh, hladké propouštění, kdy třeba ti lidé přímo přechází do důchodu a takže je to prostě problém, který musíme řešit, ale nemůžeme ho zastavit mm, kvůli těm novým inovacím a určitě to přispěje k efektivnění systému, který bude poskytovat lepší a levnější eh, služby eh, podnikatelům i domácnostem, především malým středním podnikům, protože až do posud většina těch fixních nákladů a ta neefektivita potom v podstatě jde eh, na vrub malých středních podniků, který to ve finále zaplatí takže to bude nakonec ku prospěchu, k jejich prospěchu a je to vítaný, vítaný vývoj. Děkuji a poslední otázka. Evelina Regner z SAD. Děkuji. Eh, eh, máme rok 2019, budu tedy hovořit německy. Ano, máme eh, rok 2019, tady se podíváme na ECB, na její výkonný výbor tak pořád ještě máme daleko k do vyváženosti, pokud se týče tady vyváženosti mezi muži a ženami, pět mužů, dvě ženy. Takže tak to je Evropský parlament e, opakovaně e, říká, že to tak nemůže dále být. E, to, co říkáte, tady je velice zajímavé. Můžete dále Eh, rozvést, jak by eh, to řízení diverzity mělo vypadat, jak by se mělo pokračovat eh, v ECB dále. Jmenoval jste příklad banky italské. Jak to představujete v evropském kontextu? In my, introduction and... V úvodu a v odpovědích na dotazník jsem se pokusil vám nastínit to, co jsem udělal a mohu udělat jako člen eh, Rady Centrální banky. Teď jsem členem eh, Rady Centrální italské banky a i v této roli jsem vždy eh, reflektoval tu nutnost diverzity i ve smyslu genderové rovnováhy. Pokusil jsem se vám vysvětlit, jaká opatření lze přijmout v takovéto organizaci, abychom měli lepší genderové zastoupení. Příklad italské banky, to jsem neudal, protože si myslím, že by tento příklad byl důležitější než jiné, ale protože tuto banku znám a byl jsem, působil jsem v managementu této složité organizace, která má 8 tisíc zaměstnanců a kde jsme dříve měli velice málo zastoupeny ženy. My jsme si pak uvědomili, že se nám to nelíbí a pokusili jsme se situaci zlepšit. A jenom vám řeknu, já, já jsem vám dal e, data in, e, a jejich vývoj v době, kdy jsem byl v managementu. A o totež, totež budu dělat i zde, pokud budu jmenován do výkonné rady Evropské centrální banky. A problém složení mm, bordu rady, no, tady nemám možnost to ovlivňovat, tedy způsob, jak členské státy jmenují své zástupce. A nemám možnost ovlivňovat způsob, jak členské státy jmenují guvernéry centrálních bank. Je to v zájmu všech mít eh, vyvážené složení v každém takovémto orgánu, ale já nemohu eh, se zavázat jménem ostatních guvernérů či členů rady. Děkuji, děkuji. Chci poděkovat kolegům, panu Panetovi, chci poděkovat za toto slyšení a nyní můžeme pokračovat. Teď si dáme takovou krátkou pauzu, pár minut, aby další kandidátka mohla se usadit zde. Okay, thank you very much. I think we should... Uh, Děkuji vám. Měli bychom tedy pokračovat. Já eh, vítám Isabelu Schnabel, která je kandidátku eh, na výkonný výbor Centrální banky 25. Eh, září Eh, Isabel Schnabe informovala předsedu eh, Dragiho, guvernéra Dragiho, že rezignuje ještě před ukončením eh, funkčního období. V souvislosti s příslušným článkem smlouvy o fungování Evropské unie se tedy uchází o tuto pozici v Evropském parlamentu eh, již byla eh, diskutována eh, žádost o, respektive kandidatura na příštích 8 let. My jsme hm, dostali vyplněný písemný dotazník s 25 otázkami, které jsou, tedy respektive odpovědi jsou připojeny k hm, příslušnému dokumentu, tedy k naší zprávě. Eh, toto, po tomto slyšení bude eh, hlasováno dnes v 17 hodin a poté eh, náš výbor postoupí Evropskému parlamentu návrh na kandidáta na toto místo a Hlasovat na plénu se bude eh, v prosinci 2019, přímo tedy 16. prosince. A nyní dávám slovo paní Štábl. Děkuji, eh, dobré dopoledne. Eh, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, je mi ctí a jsem také jsem ráda, že eh, mě nominujete na pozici člena výkonného výboru Evropské centrální banky. Eh, velice si vážím role Evropskému parlamentu v tomto procesu. Je to součást zodpovědnosti ECB, která je nezbytnou protiváhou její mm, nezávislosti. A já velice ráda Eh, budu odpovídat dnes na vaše otázky. Úvodem bych se chtěla zastavit u měnové politiky ECB a u klíčových výzev eh, v krátkodobém a střednědobém eh, výhledu a začnu svoji vlastní kvalifikací. Ve své kariéře jsem byla výzkumnou pracovnicí a politickou poradkyní se zaměřením na měnové a finanční otázky. Mám zkušenost v politickém poradenství na evropské úrovni a vím, jak důležitá je veřejná debata a komunikace. Studovala jsem ve svém výzkumu eh, finanční krize, finanční regulace a mezinárodní toky kapitálu. Eh, zejména jsem se zabývala eh, krizí v německém bankovnictví eh, v roce 1931. Zdokumentovala jsem, že za poslední 400 let jsou takovéto krizi vždy doprovázeny bublinami, investičními bublinami. Takže mám nyní přehled o tom, jak může se Eh, rozbít finanční integrace v rámci krize. Jako politická poradkyně jsem přispěla v Německu eh, také k řešení a k debatě o ekonomických záležitostech. Eh, jsem členkou rady, expertní rady v Německu, která se zabývá také Eh, veřejnou komunikací v této oblasti. Jsem také místo předsedkyní eh, poradenského výboru a European Systemic Board. Jsem spolu předsedkyní francouzsko-německé rady pro eh, ekonomické expertů které jsou financovány francouzskou a německou vládou. V těchto činnostech jsem se vždycky snažila spojovat různé perspektivy a sledovat je v souvislou politiku. Já eh, také si eh, uvědomuji, jak důležitý je otevřený a skutečný dialog. Jako základní princip eh, je pro mě analytická práce, která je základem mých názorů a rozhodnutí. Jsem schopna vysvětlovat složité vztahy a to e, srozumitelným způsobem. E, nyní k minové politice. E, v posledních letech došlo k ekonomickému růstu se a to sice rychlému růstu a klesající nezaměstnanosti. Podařilo se tedy zaplašit nebezpečí deflace. Nyní ovšem vidíme globální zpomalení a to také ovlivňuje eurozónu, zejména výrobní sektor. Eh, přelití tohoto trendu eh, do dalších sektorů může vést k recesi. Eh, výsledkem je z oslabení inflačního výhledu a zůstaneme, pokud se inflace týče, hluboko pod cílovými dvěma procenty. Eh, Rada guvernérů se rozhodla dále pokračovat expanzivní politice, aby bylo bráněno dalšímu eh, vývoji v tomto směru. Zdá se, že je to správné rozhodnutí vzhledem ke slavnoucí ekonomice, eh, nicméně měnová politika se nyní potýká s výzvami a různými vedlejšími efekty. Z leta se ukázalo, že efektivní Eh, že, že tedy efektivní eh, úroková míra může být i pod nulou a to eh, má tak to, to má své důsledky. Eh, vlastně už Kristýna Lagarde zúraznila, že strukturální a fiskální politiky v této situaci budou sehrávat velice důležitou roli. To znamená, že fiskální prostor můžeme eh, používat tam, kde je to možné a zdůvodněné. Eh, dále pokud se týče možných negativních eh, vlivů, eh, k tomu patří také možné eh, křehnutí finančního systému. A to by mohlo vést k destabilizaci ekonomiky a poklesu stability cen. Vzhledem ke nízkým úrokovým měrám máme tady rostoucí, rostoucí rizika Eh, prudké změny cen. Eh, to samozřejmě ovlivňuje také banky a například eh, životní pojištění. V této souvislosti je třeba se zaměřit na makropudenciální politiky. Při hledání správného načasování a dávkování Eh, musíme se skutečně zabývat otázkami zachování eh, udržitelnosti finančních institucí a vzít v úvahu také eh, ekonomický cyklus. Evropský parlament může hrát klíčovou roli také v oblasti makroprudenčních nástrojů. Kromě finančního systému se bojí Eh, občané také nízkých úroků eh, na soukromé finance. Obávají se osudu svých eh, úspor a penzí. ECB bude muset pečlivě naslouchat. Paní předsedkyně také oznámila, že ECB provede přeskum své měnové politiky a jeho rámce já věřím, že do toho budou patřit také vedlejší eh, vlivy, které mohou ovlivnit měnovou politiku v přechodném období. Eh, já doufám, že komunikace bude eh, tedy směrem k veřejnosti, bude důležitou součástí a já se jí chci účastnit, abychom udrželi důvěru Evropanů, Evropanů v centrální banku. Současně s tím je třeba říci, že nízké úroky to není jenom problém ECB, ale jsou zde také strukturální a globální faktory, jako jsou demografické změny a růst produktivity. Toto ovšem znamená, že se musíme zaměřit na ekonomickou politiku zaměřenou na produktivitu a inovace, Eh, měnová politika eh, může podpořit, ale nikoli nahradit ekonomické politiky podporující růst. Eh, musíme tedy podporovat inovace, investice, včetně výzkumu, vzdělávání fyzikální, tedy z fyzické a digitální infrastruktury. Je důležité například vytvořit opravdu evropský kapitálový trh, který posílí odolnost eurozóny proti budoucím šokům, eh, nabídne možnosti investování a finanční eh, příležitosti pro firmy všech velikostí. Takže tady potřebujeme určitý pokrok, ale potřebujeme také integrovat trhy a zabývat se riziky. Musím říct, že eh, naše odolnost v eurozóně spočívá na podporování také Eh, rozvoje trhu a proti cyklických politikách. Doporučení ze, eh, z eh, francouzsko-německé zprávy 7 a plus 7. Z toho vyplývá to, že stabilizace eurozóny vyžaduje vyvážený přístup s sdílení rizik a tržní disciplíny. Jedině, jedině takto je možné zabránit systémovým krizím. Dokončení ekonomické a měnové unie není jedinou výzvou Evrop, v Evropě. Ekonomická politika se musí zabývat klimatickou změnou, což je největší výzva 21. století. Eh, centrální banky tady určitě mohou sehrávat svoji roli a zejména tedy tím, že budou plnit svůj mandát. Podobně digitální transformace zásadním způsobem změní eh, centrální bankovnictví a bankovní dozor. ECB se musí zabývat eh, také implikacemi pro nových technologií pro své vlastní politiky. Závěrem, Eurobarometr ukazuje, eh, že důvěra v euro je na nejvyšší úrovni od začátku těchto výzkumů. ECB k tomu výrazně přispěla. Je Eh, osvědčenou institucí, která je schopna naplňovat svůj mandát zajišťování cenové stability. Pokud budu potvrzena v této funkci, budu velmi ráda a hrdá na to, že jsem součástí této instituce. Eh, budu přispívat veškerou svou energii eh, k vytváření politiky ECB na příštích 8 let ve prospěch celé euro, eurozóny. Děkuji vám za pozornost a těším se na další debatu. Uh, uh, ano, děkuji. A nyní je čas na otázky a začínáme panem Markusem Ferbrem z, e, z EPP. E, děkuji, když dovolíte, budu hovořit e, svou mateřštinou. Především vás zde Především vás jste vítám a jsem velice rád, že eh, moje eh, vlast eh, už po druhé navrhuje ženu. To by měl být příklad pro ostatní. A jinak tedy bych byl rád, kdybyste porušila německou tradici a vydržela tedy skutečně celých 8 let. V Handelsblatt v interview eh, nedávném jste tedy hovořila o posledním balíčku Evropské centrální banky eh, v tom smyslu, že podle eh, vašeho názoru tento balíček nebyl nutný, neboť nehrozí žádná ekonomická spirála. Z vaší otázek bych se Eh, zaměřila na otázku číslo 5 a tam jste naopak bránila rozhodnutí eh, centrální banky. Takže co platí tedy interview z 15. září nebo eh, to, co, jak jste odpověděla na naši otázku? Jak hodnotíte činnost ECB za poslední léta a jak byste to dělala vy? Ano, děkuji, pane Ferbre. Já s dovolením přejdu do angličtiny. Děkuji vám za tuto zajímavou a eh, také důležitou otázku. Jak už jsem řekla úvodem, rozhodnutí v září Eh, to vlastně mělo vyslat eh, signál, že vnímáme eh, zpomalení globální ekonomiky. Vedlo, vedl k tomu obchodní, vedly k tomu obchodní spory, celkově globální růst zpomalil, je to cítit také v eurozóně, předpovědi hospodářského růstu se redukují směrem dolů bylo jasné, že v této situaci ECB musí zareagovat a že musí zavést další opatření namířená proti tomuto negativnímu vývoji. Samozřejmě otázka zní, co s tím udělat. E, výkonný výbor se rozhodl, a já bych to podpořila, že je třeba k tomu zaujmout střícný postoj. No a pak eh, došlo tedy k dohodě, eh, hodně bylo pro tedy eh, snižování úroku, hodně členů bylo také pro forward guidance, také na zaměření refinancování, ale poněkud menší shoda byla na prodej aktiv. V tomto interview se reflektuje to, že já bych eh, v té době byla eh, poněkud vyčkávala s nákupem aktiv a nezačíná s tím takto brzo. Nicméně eh, musím říct, že rozhodnutí ECB je zcela oprávněné v rámci mandátu, poněvadž v radě guvernéru proběhla řádná debata a Eh, nakonec převládlo eh, rozhodnutí, převládlo stanovisko, že je třeba zahánit, zahájit tyto nákupy už v té době. Je to rozhodnutí eh, výkonného výboru, takže tak to má být. Kdybych já vola, hlasovala, tak bych řekla, počkejme s tím ještě, ale nakonec by to rozhodnutí bylo asi stejné. Pokud se týče běnové politiky, tak ta je e, samozřejmě velice vstřícná vůči očekáváním a e, doufáme, že to bude stačit na to, abychom opět e, nastartovali inflaci, která, aby, aby se dostala tedy na tu cílovou hranici pod dvěma procenty. Bude to záviset také na ekonomickém rozvoji. Poslední data z ekonomiky eh, nejsou tak negativní, jak jsme se obávali. Například Německo není v recesi, i když to mnozí předpokládali, takže eh, ten vývoj nebyl tak špatný, jak jsme se obávali. Můžeme tedy se oddat optimismu, že v eurozóně nenastane recese a tedy středně dobém horizontu inflace pravděpodobně se dostane blíže ke svému cíli, i když dnes už víme, že to může trvat trošku déle, než si myslíme. Děkuji nyní Alfred San za SAD. Děkuji. V odpovědi eh, před touto eh, schůzi jste opakovaně zmiňovala strukturální změnu, hovořila jste o kryptoměnách, digitalizaci kybernetické Eh, kybernetické bezpečnosti, eh, boj proti praní špinavých peněz eh, a možnost vyrovnat se s demografií a tak dále. Samozřejmě také ty ekonomické a sociální fenomény musíme brát v úvahu. Ale samozřejmě v rámci ECB eh, se řídíme pořád principy už 90. let, například tedy ta veřejná kritéria a tak dále. A samozřejmě to má pořád svůj význam. Eh, jsou tady ovšem určité pochyby které ale je třeba vyjasnit. Jestliže očekáváme eh, zásadní diskontinuity v našich ekonomických systémech, myslíte si, že máme na to nástroje a pokud ano, jak tedy eh, postupovat? A má se Evropská centrální banka zabývat posuzováním toho, co nastane? Děkuji vám za tyto otázky. Jsou to otázky velmi významné tedy co strukturální, znamená, strukturální změna znamená pro naši ekonomiku. Probíhají velké změny, jak jste řekl, jsou to demografické změny, digitální revoluce a všechno to, co se týká klimatických změn. A je naprosto jasné, že mnoho věcí se bude měnit v našich ekonomikách, a je třeba to také reflektovat v hospodářské politice. Samozřejmě si musíme uvědomovat, že mnoho z těchto měn už probíhá nějakou dobu, čili není to jakýsi náhlý vstup eh, nebo nějaký náhlý strukturální zlom. Eh, tím byla finanční krize, ale ty dlouhodobé výzvy, o kterých hovoříte, už snou s námi hodně dlouho. A celkově se domnívám, že naše ekonomiky byly schopné se s tím vypořádat docela dobře a samozřejmě tím, že své politiky průběžně upravovali. Čili já se nedomnívám, že bychom museli měnit eh, celkové uspořádání ekonomické politiky, to nám pořád ještě slouží velice dobře, ale musíme také počítat s novým vývojem a provádět určité změny tam, kde se to ukáže jako nezbytné. Co se týče centrální banky, tak je jasné, že eh, digitální měny to je velká otázka. Eh, pokud se týče platebních systémů, tak je jasné, že to už se souvisí také s měnovou politikou. Eh, rozvoj kryptoměn už tady vnímáme nějakou dobu. Eh, my jsme to od začátku považovali za měny, ale de facto šlo spíše o spekulativní aktiva, eh, která příliš neplní funkci měn, čili moc často se s nimi neplatilo, ani se do nich nevkládala nějaká hodnota. Ale teď, když eh, došlo k navržení eh, Libry, tak to bylo eh, velice něco jiného. Také hovoříme o stable coin, což v podstatě znamená, že tady by měla být určitá stabilita a také je zde přímá vazba na síť Facebooku, což samozřejmě dává Eh, měně potenciál stát se globální měnou. A proto eh, celá politická scéna to musí pečlivě vnímat a musíme si být eh, vědomi rizik těchto změn. Už se o tom samozřejmě intenzivně debatuje. Je to otázka rizik pro spotřebitele, to je otázka Eh, ochranu spotřebitele. Dále je tady otázka eh, praní špinavých peněz, financování terorismu. Tento druh eh, měn tomu může napomáhat. Jsou zde určitá rizika pro finanční stabilitu a to je třeba brát velice vážně. Jsou to rizika systémové povahy. No a samozřejmě může mít všechno vliv na pře- přeměnu měnové politiky a to by samozřejmě mělo přímý dopad na eh, centrální banky, čili to musíme posuzovat velmi pečlivě. No a co to všechno znamená, je, že v platením systému máme určité neeficience, jinak tyto eh, soukromé měny by nevznikly. A tady tedy centrální banky musí aktivně reagovat a musí se zamýšlet nad tím, zda potřebujeme také digitální měny, Eh, vydávané centrálními bankami, nebo zda ten systém TIPS může stačit. To jsou významné výzvy, které přímo ovlivní centrální banky. Now Luis Garicano from Renew. Mnohokrát děkuji a není zástupce Renew. Děkuji. A děkujeme, že jste také přišla do našeho výboru, paní Šnábelová. Jak říkají určití ekonomové, velice důležité je, nakolik se o ekonomice, nebo jak se o ekonomice mluví, zvlášť když je to po tom, co se něco stane. A my jsme tady viděli, že se to, o jak se mluví o Brexitu, se také vyvíjí, vyvíjelo se to 20-30 let a vedlo to nakonec k tomu, že Británie opouští Unii. Bohužel něco podobného vidíme ve vztahu k měnové politice Evropy. Některé členské státy trpí nástupem monetárního populismu. Centrální banka je demonizovaná, mluví se o tsunami, o trestajících eh, v rukových sazbách a já mám obavy, že to bude mít eh, smrtelné následky pro Evropu. Pokud některé země dvě desetiletí poslouchají, že ECB si přivlastňuje jejich úspory, utrpí také eh, podpora eura a naší unie. Paní Lagardová si je toho vědoma. Několikrát před tímto výborem opakovala, že je potřeba říkat jasně, o co jde v příštích letech. A vzhledem k tomu, z kterého jste členského státu, obávám se, že to bude na vašich bedrech. Asi vám to nemusím vysvětlovat. Paní Šnábelová, co je podle vás potřeba udělat, abychom se postavili těmto nebezpečným tendencím o tom, v tom, jak se o tom mluví? Říkáte, že politika by měla vést k tomu, aby lidé pochopili, o co jde v politice ECB a z čeho to vychází. Co přesně máte na mysli? A na závěr eh, chci ještě uvést, že vy si možná myslíte, že hlasování o úrokových sazbách je vaším hlavním úkolem. Ano, bude to velký úkol. Ale je potřeba hrát roli v tom, jak komunikovat, jak vysvětlovat, jaká je úloha ECB. To by možná mohlo být ještě důležitější do budoucna. Mnohokrát děkuji. Děkuji, to je velice důležitá otázka a trápí mě to už nějakou dobu. Já pozorně sleduji diskuze v Německu. Diskuze v Německu mě hodně znepokojují. Protože začaly být také dosti agresivní. Problém je v tom, že měnová politika je nesmírně složitá. Je velice málo lidí, kteří skutečně chápou, co se děje. Samozřejmě se nedá čekat, že široká veřejnost bude chápat, co dělá ECB. A je to jistě situace, ve které je opravdu snadné udělat z někoho obětního beránka, třeba z nějaké instituce, protože lidé prostě nechápou, jestli se o některých věcech mluví správně nebo ne. Je velice obtížné něco takového rozlišit. A proto naprosto souhlasím s tím, že musíme začít osvětou, musíme se snažit vysvětlovat, co vlastně dělá měnová politika. To jistě souvisí s finanční gramotností a finanční gramotnost je rozhodně širší úkol. To nezvládnou jenom centrální banky. Je to úkol vzdělávacího systému. V Německu a zřejmě i v jiných zemích teď probíhá debata o tom, že nominální sazby budou negativní. Jako ekonom samozřejmě člověk ví, že jde o reálné sazby hlavně, ale 90% populace si zřejmě není vědoma toho, že se takto rozlišuje. A také proto musíme vylepšovat finanční gramotnost. Ta politika obětních beránků je nesmírně nebezpečná, může poškodit důvěru v euro a pokud budu uvedena do funkce, bude to určitě jedna z mých hlavních priorit. Budu se snažit komunikovat, a to nejenom v Německu, protože nejde jenom o Německo, ale i o jiné země. Mluvili jsme třeba o Nizozemsku. V dalších zemích byly další eh, druhy diskuzí, když se ohlednete zpátky na krizi eurozóny před dvěma lety. Taky panovalo velké nedorozumění ohledně úkolu ECB, je to širší úkol a já nebudu zástupkyně Německa v ECB, ale měla bych na starosti eurozónu jako celek. A proto bych tady řekla, že ten komunikační úkol by měl být zaměřen na celou eurozónu. Samozřejmě jeden člověk zvládne jenom určitý objem nebo určité věci, ale bude se to snažit dělat i digitálně. ECB teď má pěkná osvětová videa, nevím, jestli jste je viděli, jsou opravdu pěkná. Stejně si myslím, že to je příliš složité. Je to složité a lidi to nepochopí. Je to spíš pro ekonomii než pro širokou veřejnost. Musí to být velmi jednoduché, aby lidé pochopili, co děláme a proč toho pro ně plyne prospěch. Děkuji. Velká no děkuji. A nyní eh, za zelené pan Jake Liunas. Děkuji, paní předsedkyně, paní Šnábelová. Na mě udělala velký dojem vaše angažovanost na základě vašich úvodních prohlášení i na základě odpovědí na otázky. A také, když vidím, váš výzkum té krizové historie. V jedné z odpovědí na otázky mluvíte o agilitě finančního sektoru. Můžete nám trošičku víc vysvětlit, o co jde? A budeme to mít dost pod kontrolou na základě změn bankovním systému, na základě těch kapitálových poměrů a dalších. Je to dostačující? A také se mi líbilo, Nebo zajímalo by mě, jestli znáte nějaké knihy. Jsou to knihy ekonomů, které popisují například mechanismus ekonomické krize. Mluvíte o tom, že je to citlivá záležitost, ale kromě finanční krize máme také ještě ty ratingové agentury, model financování. Souhlasíte s analýzou tohoto autora? A pak další kniha Hyman Minsky Stabilizace nestabilní ekonomiky tam také mluví o úloze finančního sektoru. Ta kniha vznikla v roce 1986 a byla znovu vydána před 11 lety. A on zmiňuje jednu konkrétní věc. Tři typy půjčování anebo vypůjčování, záleží na tom, na jakou stranu rozvahy se díváte. A máme takzvaný Ponzi borrowing. Vláda, když si půjčuje, tak refinancuje. A aby byl růst, potřebujete také inflaci do jisté míry. Tak může dojít k refinancování. Můžete se vyjádřit k té eh, nestálosti nebo nestabilitě. Ano, děkuji. Já se v podstatě celou svoji akademickou dráhu věnuji této problematice. Nemám na to dost času, mohla by o tom mluvit do nekonečna ale zaměřím se na některé hlavní věci. Jaké typy nestálosti vidíme? Vidíme poměrně vysoké ceny, zvlášť na trhu s nemovitostmi. Vidíme vysokou míru transformace splatnosti v bankovním sektoru. A tam mi největší starost dělá to, že to zejména v určitých zemích vede k nárůstu úrok, úrok, rizika úrokových sazeb. Protože nikdo si nemyslí, že to nastane brzy, ale může se to stát. Úrokové sazby mohou stoupnout. A to by pak byl problém pro banky, které mají úvěry s dlouhou splatností s velice nízkou úrokovou sazbou. Ale nejde jenom o banky. Máme také pojišťovny. Ty samozřejmě zápasí s nízkými úrokovými sazbami. Mají problém eh, uhradit zaručenou sazbu. To tež platí pro penzijní fondy. Pak máme sektor zprávy aktiv. Tam do značné míry Jde o problém likvidity. Máme samozřejmě takzvaná taková prémium pro kompresní sazby a proto jsme také v posledních dvou letech zavedli celou řadu předpisů. Finanční sektor je mnohem odolnější. Možná se zaměříme příliš na finanční sektor a udělali jsme toho málo v ostatních sektorech. Ale udělali jsme toho hodně a jeden z problémů je ten, že jsme v nedávné zprávě vědeckého poradního úrodu pro Evropskou systémovou radu uvedli, že regulace už je příliš složitá a špatně srozumitelná. Je to také hodně nákladné z pohledu regulovaných subjektů. A budeme se tím muset znovu zabývat. Mně by se nejvíc líbilo, kdybychom měli mnohem vyšší kapitálové požadavky, ale mnohem méně složité předpisy. To by byl způsob, jak to řešit. To by mi připadalo hodně slibné. Nevím, jestli to nenavrhují samotné banky, protože jim by to hodně posloužilo velice rychle. Ratingové agentury, ano, máte pravdu, já myslím, že ten model financování není vhodný. Pokud je o Minského, Minsky ovlivnil veškerou literaturu o finančních cyklech. Měl obrovský vliv. Je to velmi zajímavé a když mluvíme o makroobezřetnostní politice, měla bych to říct víc, ale nemám čas. Hodně už se to souvisí s tím, co udělal Minsky. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní Gunnar Beck za ID. Děkuji, paní předsedající. Dobré dopoledne, paní Šnábel. Já eh, nevím, jestli jste začala dobře. Eh, v počát nebo uprostřed září Eh, pardon, eh, listopadu jste také eh, hovořila o šíření škodlivých výroků ze strany ECB. E Ale také podle jiných prominentních ekonomů mimo Německo a OECD je Mario Draghi a jeho spekulativní politika eh, spíše krachem. Eh, také v Japonsku eh, se odehrál něco podobného a máme velké a rostoucí rozdíly mezi chudými a bohatými. Navíc bylo nedávno poprvé přiznáno, že Eh, měnová politika vedla k nadměrnému zvyšování kurzu akcí a také eh, ke krizím ve třetích zemích. Rovněž eh, slabší banky jsou ještě křehčí a ještě méně rentabilní než před tím kvantitativním uvolňováním jsou tedy ty škodlivé narrativy, eh, které je třeba hm, jak si odstranit, eh, jsou, jsou to, je to tady to, co se vlastně šíří eh, nyní o ECB a OECD a je nějaká hranice mezi tím škodlivým a lživým na jedné straně a oprávněnou kritikou na straně druhé. A <clears throat> možná ještě eh, druhá otázka. Podle jedné studie banky DZ eh, němečtí spořitelé eh, v posledních letech přišli o 48 milionů eur na úrokových příjmech, protože toto, eh, jak si očekávali před zavedením eura. A eh, bylo o nich eh, hovořeno jako o ekonomických analfabetech. Není to příliš arrogantní. To English? Um... Já bych opět přišla do angličtiny. Co je ten špatný způsob vyjadřování? Podle mě je to případ, kdy se přehlíží základní ekonomické poznatky nebo institucionální skutečnosti. To neznamená, mimochodem, a já jsem to v podstatě také doplnila, neznamená to, že není dobře kritizovat ECB. Já sama jsem mnohokrát kritizovala ECB a myslím, že je to důležité. To také patří k té odpovědnosti. Je potřeba i kritika. Potřebujeme to i na veřejnosti. Je to velice důležité ale neměli bychom kritizovat ECB ve věcech, které prostě nejsou pravdivé. A žádáte příklady. Příklady špatné argumentace. Například ECB si přivlastňuje německé úspory. To je velice oblíbená argumentace v Německu a je to jednoznačně špatně, protože za prvé výraz vyvlastnit v tomto kontextu prostě není oprávněný. A za druhé, samozřejmě ECB není povinna dávat vysoké sazby vkladatelům, ale zachovávat cenovou stabilitu. A je tady celá řada dalších příkladů. To, co říkáte, to jsou vedlejší účinky měnové politiky. Samozřejmě je potřeba o tom mluvit. I, i samotná ECB, jak vy říkáte, o těch věcech mluví. A pojednává to v revizi stab, eh, cenové stability, finanční stability. Je to velice důležité, je to potřeba dělat a do budoucna toho ještě přibude. Bude to součástí revize měnové politiky, je to zásadní. Já sama mám obavy eh, z vedlejších účinků, pokud je zejména o finanční stabilitu, musíme to brát velmi vážně. A vůbec to nesouvisí s argumentací proti které je třeba bojovat. To jsou prostě nesprávná prohlášení, kde by se všichni měli shodnout na tom, že jsou nepravdivá. Pokud jde o tu zprávu DC banky, to je prostě nesprávné prohlášení. Je to neúplné, protože když mluvíme o účincích měnové politiky, Neměli bychom to vidět tak, že lidé jsou prostě spořitelé, vkladatelé, ale jsou to také zaměstnanci. Takže pokud má měnová politika stabilizační účinek na ekonomiku a lidé nepřijdou o práci, pak je to samozřejmě velice pozitivní účinek na populaci. A pokud chceme komplexní pohled na to, jak měnová politika ovlivňuje lidi, samozřejmě Musíme se zamýšlet společně nad všemi těmi účinky. Víme, že lidé z různých věkových skupin budou postiženi různě. Věřitelé a vypůjčovatelé budou také postiženi různě. A jde také o lidi, kteří mají vyšší příjmy. Tam to bude také různé, ale lidé s nízkými příjmy trpí, to je jisté. Ale to nejsou většinou lidé, kteří mají nějaké úspory. V Německu třeba těch 40% moc úspor nemá. Ale jsou to lidé, kteří možná dostali práci, protože ekonomický růst byl silnější, než kdybychom neměli měnovou politiku. Mnohokrát děkuji. A nyní pan Jan Overtveld z EKR. Děkuji, paní Šnáblová, děkuji, že jste mezi nás přišla. Před chvílí jste nesprávně uváděla, a cituji, je velice málo lidí, kteří skutečně chápou, co se děje. Mně to připadá pozoruhodné a dovolím se nesouhlasit. Myslím si, že je na čase, aby si centrální bankaři začali uvědomovat, že když často záměrně využívají velice neproniknutelné výrazy, přispívají k neporozumění. A doufám, že když budete zdůrazňovat komunikační schopnosti, přispějete k tomu, že se situace zlepší. Mám ještě dvě otázky. Za prvé, paní Lagardová, pan Paneta i vy jste mluvili často o vedlejších účincích stávající měnové politiky. A mě by velice zajímalo, jaké jsou tady ty vedlejší účinky a jde o jejich omezování, které vás trápí nejvíc v současné době. A moje druhá otázka se týká změny klimatu nebo boje proti změně klimatu. Paní Lagardová to definovala, tady opět cituji, jako misi, která je naprosto kritická z hlediska priorit. Pan Jens Weidmann z Bundesbanky, kterého jistě také znáte, téměř současně řekl, a tady opět cituji, měnová politika, jejímž výslovným cílem jsou cíle environmentální politiky, může být přetížena. A mě by velice eh, zajímal váš názor na tuto diskuzi. Děkuji. Mnohokrát děkuji za tyto otázky. Velice krátce k tomu prvnímu bodu. Ano, Máte naprostou pravdu. Komunikace o minové politice v minulosti byla příliš technická. Musíme začít komunikovat nejenom s profesionály, nejenom s trhy, ale také s veřejností. A je to potřeba udělat netechnicky. Já jsem dlouho působila jako pedagog, v zásadě vím, jak na to. Měli bychom to dělat. Vždycky jde o zjednodušení, nikdy to není stoprocentně správně, ale musíme to dělat a nemůžeme zůstat na této technické úrovni. To je velice důležitý úkol a beru to na vědomí. Pokud jde o tu druhou věc, dva nejdůležitější vedlejší účinky, já bych řekla, že první je finanční stabilita. A řekla bych, že druhým je dopad na spořitele, protože já myslím, že z politického hlediska to bude velice významná věc. Jsem si vědoma toho, že to nepatří do, pan, do mandátu ECB, zajistit vysoké úrokové sazby pro spořitele, ale vidím, že je to z politického hlediska velice významná věc a musíme se to nějak, musíme se o to postarat. Jsem si vědoma toho, že pokud je o nízké úrokové sazby, není to jenom záležitost ECB, říkal jsem to i na úvod – ale vychází to částečně z dlouhodobých trendů a velice úzce to souvisí s produktivitou. A pokud jde o produktivitu, tohle nemůže udělat ECB. Je to úkol pro vlády. Vlády musí mít politiky zaměřené na budoucnost, musí investovat, musí podpořit inovace a tak dále. Aby narostla produktivita. A to je způsob, jak zvýšit úrokové sazby. ECB a měnová politika to může podpořit, a jak jsem říkala na úvod, nemůže nahradit strukturální politiky vlád. To je zásadní věc. Nicméně ano, je to důležité. Pokud je o změnu klimatu, změna klimatu je náš největší problém v současné době, to je naprosto jasné. A je také zřejmé, že každý, kdo se zabývá tvorbou politiky, se musí zamyslet nad tím, co může udělat ve vztahu ke změně klimatu. Centrální banka je vázána svým mandátem. A to znamená, že nemůže dělat všechno. A změna klimatu rozhodně není primárním úkolem v rámci mandátu ECB. Primárním mandátem je cenová stabilita. Ale samozřejmě sekundárním mandátem je to, že ECB by měla podpořit obecné ekonomické politiky. A změna klimatu k tomu může patřit. Ale pouze do té míry, do jaké není v rozporu s primárními cíly banky. A já myslím, že to je velmi důležité a znamená to, že měnová politika je omezená, nedokáže všechno. A já myslím, že je třeba zdůraznit, že ECB nebude institucí, která je schopna skutečně vyřešit změnu klimatu. To musí udělat vlády. Potřebujeme komplexní systém eh, stanovení cen uhlíku a tak dále. A to nemůže všechno udělat jenom ECB. ECB může udělat řadu věcí, ale na tohle se asi teď, eh, na tohle teď nedokážu odpovědět. Děkuji. A pan Šudevan Zague. Děkuji paní předsedající, děkuji paní Šnábel, že jste mezi nás přišla s představením. Eh, ta eh, debata už byla velice zajímavá, já k tomu snad přispěju. Eh, Folgát v rámci geopolitického dialogu upozorňoval na geopolitickou strategii a význam ECB. Vy jste to také řekla. Ptám se nyní, když eh, se na to díváme, na tu možnost eh, změny strategické politiky, eh, myslíte si, že je nutné a pokud ano, jak byste vystupovala na direktoriu? A samozřejmě víme, že máme tedy primární mandát ECB, stabilita, stabilita, ale také sekundárně je to udržitelný růst. Jak to tedy vidíte? Eh, a jak to vidíte v tom dalším kontextu, jako je plná zaměstnanost nebo tedy zahraniční, eh, bilance zahraničního obchodu, takže skutečně, mm, jak to je v této souvislosti? Für Ihre Fragen. Um, Děkuji vám za tyto otázky. Takže eh, v té revizi měnové politiky ECB nemůže změnit svůj mandát. Eh, to není role ECB měnit vlastní mandát, takže musíme brát mandát, jaký je. A já si myslím, že tak, jak zní, tak je to v pořádku, plní funkci, takže nechci začínat diskuzi ohledně nějakých změn mandátu. To je vaše odpovědnost. ECB to sama dělat nemůže. Myslím si, že tato revize měnové politiky je velice důležitá a ECB pouze jednou provedla tuto revizi před dlouhou dobou v roce 2003 a od té doby Eh, nastala hodně věc, nastalo hodně věcí, velké změny a i měnová politika se zásadně změnila. Máme nové nástroje a i ty hrozby eh, jsou odlišné než před lety. Eh, tehdy všichni měli problém s, s příliš velkou inflací tehdy, eh, takže tam se říkalo, že ECB by měla kopírovat Bundesbanku, tedy garantovat nízkou inflaci, inflaci. Ale teď po finanční krizi je ta hrozba opačná, to znamená příliš nízká inflace. A také i některé mechanismy, které jsme používali, tak eh, teď fungují jinak než dříve třeba Philipsova křivka, Philips curve, to je vztah mezi nezaměstnaností a inflací. A teď probíhá intenzivní diskuze mezi odborníky o tom, co se vlastně děje. Někteří říkají, že tato křivka v podstatě, když se narovnává, je plochá a musíme to lépe pochopit. To znamená, musí to být eh, komplexní revize, která se bude opírat o analýzy, zahrne i odborníky lidi, <clears throat> z akademických kruhů, tak abychom mm, zjistili, jak tyto nástroje fungují, jaké jsou vedlejší účinky, to je důležité v této revizi, vedlejší účinky, jaké jsou a jaké jsou ty determinanty eh, eh, úrokových sazeb, Eh, například eh, eh, co budeme aplikovat pro splnění cíle inflace a po takovéto komplexní analýze potom můžeme rozhodnout, co s tím uděláme. Nakonec to může znamenat, že ty adaptace nejsou tak potřebné já si nemyslím, že asi bychom měli úplně celý systém mm, z, z gruntu změnit. Třeba dojde k nějakým malým změnám, k nějakým, klarif, nějakým jaksi korekcím a teď jde o to, jak integrovat nové cíle do toho. Největší třeba změna klimatu, nejdůležitější. A jak to udělat bez toho, aniž bychom ohrozili mandát a nezávislost. Takže to nás musí vést v této práci, v této revizi. ECB nesmí ohrozit vlastní nezávislost. Děkuji paní Hubner z EPP. Děkuji paní předsedkyně. Já se chci zeptat na mezinárodní roli eura. Asi se mnou budete souhlasit, že nikdy v historii EMU od samého počátku eura, že zde nikdy eh, jaksi nebyl tako, nebyla taková chuť posílit mezinárodní roli eura. A určitě eh, takováto globálně používaná měna pak by mohla hm, znamenat velké limitace pro ECB, pro její politiku. Teď ale už jsme slyšeli i od komise, že se podnikají v tomto určité kroky. A já se ptám, co si myslíte o tomto kroku? To znamená silnější mezinárodní role eura. A bude zde v tom ECB hrát roli, pokud se cesta, tato cesta zvolí? A dále posl- po- otázka tedy Rady guvernéru, Governing Council. Pan Paneta již odpověděl Markusovi Ferbrovi, kde vysvětlil velice pozitivní, konstruktivní proces rozhodování, přijímání rozhodnutí v této radě, ale my ve výboru Ekon, my máme špatné zkušenosti eh, s tím, že tam mm, chybí transparentnost, tedy vůči parlamentu, a, ale mm, Taková je prostě naše zkušenost, netransparentnost rozhodování. Čas od času také jsme slyšeli, že zde je úsilí, určité snahy jsou v této radě eh, vyvinout tlak eh, třeba na ECB, vyvíjet nějaký nátlak. A já se ptám, jak vy vidíte tento vztah a také myslíte si, že bude třeba změnit postupy procedury v ECB a mm, byla byste ochotná s námi e, sdílet více informací? A také myslíte si, že je zde potřeba, aby tato rada guvernéru byla transparentnější? Jaké jsou její limitace? Děkuji. No, ano, jsem, eh, je to velká diskuze mezinárodní role eh, eura. Souhlasím, před pár lety se o tom skoro ani nemluvilo, nechtělo se, ale eh, ta změna je vzhledem k, i k tomu, že se změnila úplně geopolitická situace. A zde teď v Evropě panuje takové vnímání, že Evropa by měla hrát silnější roli ve světě. A Samozřejmě měna je takovým dobrým silným nástrojem. Já nevím, zdali asi jak já bych tento cíl chtěla zúrazňovat až kam, ale je to propojeno s diskuzí o bezpečných aktivech a O tom se diskutuje v řadě dalších kontextů. A jeden je reforma eurozóny. A e, takže mm, zde se diskutuje o EDIS, e, o e, suverénních dluzích, tedy obligacích, tedy obligacích členských států a jaká má být angažovanost v nich. Takže podstatě mm, mm, možná, že tedy tato aktiva mohla by být mm, jaksi použita e, jako taková munice, ano, ale hodně lidí má problém s tím tedy, s tou mutualizací rizik, to znamená ta rizika dá do jednoho pytle, takže zde ale my e, máme, my jsme Unie suverénních států, takže pokud bychom chtěli mluvit o bezpečném aktivu, tak musí to aktivum být koncipováno takovým způsobem, že nedojde k mutualizaci rizik. A teď jde o to, jak to udělat. A velice rychle. Tedy rada guvernéru. Já osobně si myslím, že to je, působí velice transparentně. Podle mě, když se podíváte na účetnictví, tak tady to je velice detailní, ty výkazy jsou velice detailní a mm, mm, asi nevíte, jak kdo hlasoval, kolik lidí hlasovalo a jak kdo hlasoval, to se neví. Já jsem k tomuto ale skeptická. Už máme takový problém. Někdy Eh, guvernéři centrálních bank jsou vnímáni jako zástupci vlastní země, což je mm, špatné, protože oni zastupují eurozónu jako takovou a když se tam hlasuje a kdyby se to zveřejnilo, tak já bych to viděla tak, že potom by byli předmětem politického nátlaku a to si myslím, že není dobré. Děkuji. Pan Belkas, Belkas SAD. Děkuji. Já mám dvě otázky. Mario Draghi řekl, že my tedy v podstatě tvoříme pracovní místa a tomu dáváme přednost před příjmy těch vkladatelů. Ale já myslím, takže to Mm, řada pozorovatelů vnímá jako, že to je v opozici. Co si o tom myslíte, tedy toto bilancování nebo toto vyvažování mezi těmito dvěmi zájmy? Dále ECB úspěšně či neúspěšně bojuje za to, aby inflace se opět dostala na ty 2%. A stejně jako japonská banka. A jak se, jak, do jaké míry se liší eurozona od Japonska? Proč si myslíte, že nám se to podaří a že se dostane inflace nahoru na ten svůj cíl? Děkuji. No dobře. Takže k tomu prvnímu bodu. Já již jsem trochu to zmínila. Z pohledu ECB, tak to tady nejde o to dát přednost tomu či onomu. Ne. Mandát je stabilita cen a, a ECB tím, e, samozřejmě tím, že používá ty nástroje, tak má vliv na, e, na tedy inflaci, úrokové sazby, zaměstnanost a měnová politika vždycky má ty distribuční důsledky. To je nevyhnutelné, ale nemá distribuční mandát, takže nemůže přijmout rozhodnutí, to znamená, kdo by měl na tom vydělat a kdo by měl prodělat. Tudíž. Takže ty distribuční důsledky víceméně eh, ty jsou přirozeným důsledkem měnové politiky, ale ty důsledky potom se musí řešit na politické úrovni. Takže třeba nízké úrokové sazby. O tom se hodně mluví v Německu. Zároveň ale vlády šetří, spoří hodně peněz. Eh, a vlády eh, jsou eh, si zadluženy, ale vydělají na tom, protože platí nižší úroky, takže toto má ten efekt. A ve finále ECB ale nemůže rozhodnout, kdo na tom vydělá, kdo prodělá. To není součást mandátu ECB. A teď, pokud jde o porovnání mezi eurozónou a Japonskem. Určitě. Tady jsou určité paralely. Jedna z těch paralel je, že také tam došlo k hluboké bankovní krizi To byl důvod všech těch problémů a potom i některé ty strukturální problémy také, demografie, která se mění. To je velký problém v Japonsku i zde. Ale kromě toho situace Japonska se liší od eurozóny v tom smyslu, že Japonsko je suverénním státem, s vlastní centrální bankou, kdežto eurozóna je e, měna unie. Takže, takže pozor na to. Nesmíme zde příliš tyto dvě situace směšovat, porovnávat. A potom samozřejmě eurozóna provedla řadu reform, aby třeba vyřešila tu nestabilitu to kvůli tedy finanční krizi. Bankovní unie je důležitou toho součástí a také i na globální úrovni my jsme velice odhodlaně se snažili mm, posílit bankovní sektor, posílit i tu regulaci, když to v Japonsku jsou k tomu laxnější. A potom otázka problému státních dluhů v eurozóně, suverénních dluhů, takže to Japonsko neřeší, tam mají sice vysokou zadluženost státu, ale vypadá to udržitelně, takže nakonec ve finále ty situace se liší, takže já bych to příliš neporovnávala. Děkuji. Nyní jsme tedy uzavřeli diskuzi a já chci poděkovat kolegům a chci poděkovat paní Šnáblové za toto slyšení. A můžeme přejít, přejít dalšímu bodu, jenom pár minut, aby mohli tady, aby se mohli vyměnit řečníci. Okay. I would move to the next point. Takže přejdeme k dalšímu bodu našeho programu, což je prezentace a diskuze o bankovní unii, její výroční zprávě za rok 2019. A víte, že to je pátá výroční zpráva Bankovní unie po čtvrté zprávě, která pokrývala vývoj od roku 2000, v roce 2018. Bylo to přijato 16. ledna 2019 na našem plénu. Cílem zprávy je vyhodnotit stav v bankovní unie pět let po té, co ECB převzala tuto roli jako jednotný orgán dohled dozoru v roce 2014 a čtyři roky po té, co eh, i Rada pro řešení bankovních krizí, Resolution Board, tedy eh, začala fungovat. Eh, a zde zpráva eh, by měla být také analyzována ve světle nadcházejících legislativních návrhů po finalizaci pravidel Bazilej 3 a ve světle práce komise, tedy na návrhu evropského režimu pro eh, mm, eh, pojištění depozit a i pro tedy ve světle návrhu, jak završit bankovní unii. A my eh, tedy mm, předtím, než byla připravena zpráva, tak zpravodaj se sešel sedmkrát s různými orgány, s dotčenými subjekty a stínovými. A takže mm, tento návrh pokrývá celou škálu různých témat ve, čtyř, ve čtyřech kapitolách obecné dozor, eh, řešení krizí a pojištění vkladu. A nyní dám slovo zpravodaji Pandrovi Markesovi z SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Já udělám tu prezentaci portugalsky a poté eh, v diskuzi budu reagovat anglicky. Takže za prvé eh, chci poděkovat eh, výboru a komisi za podporu v této práci na zprávě <clears throat> Měli jsme možnost eh, mm, si vyslechnout různé dotčené organizace mm, a podobně, takže to bylo důležité pro mě, zpravodaje i pro stínové zpravodaje. Takže já teď vám představím první verzi. Zpráva hovoří o významu bankovního sektoru pro evropskou ekonomiku, bere do úvahy to, že eh, banky financují ekonomickou činnost v Evropě a mm, stejně jako je to jinde. A mm, také i bankovní sektor, mm, bankovní unie zde může tedy eh, přispívat k zaměstnanosti, protože podporuje investice v Evropě. Nicméně nestabilita bankovního sektoru může být škodlivá, eh, může <clears throat> podkopávat důvěru, podkopávat investice a v dobrých dobách tedy bylo přijato rozhodnutí, že vytvoříme bankovní unii a tato zpráva vítá vývoj, dobrý vývoj v tomto sektoru od krize, vítá vytvoření bankovní unie. Došlo ke snížení MPL v průběhu let a i tento sektor je jaksi robustnější. To se zlepšilo. A mm, zatím nedošlo e, v roce 2019 k žádné bankovní krizi, kterou by bylo třeba řešit. A Eh, zde i kvitujeme pozitivní vývoj se ziskovosti finančních institucí, stabilizovalo se to, je to asi 7% návratnosti eh, kapitálu podle posledních údajů. Eh, mm, takže je to prostředí nízkých úrokových sazeb, nízkého rizika, což je ku prospěchu bankovního systému. Zpráva se snaží také i nastínit pozitivní vývoj ve dvou pilířích eh, dozoru, tedy vývoj dozoru mm, byl, poz, po, byl velice pozoruhodný v posledních letech. Tento sektor, jak jsem řekla, nyní je odolnější, robustnější, ale i ten systém řešení krizí bank také je eh, velice dobrý. Teď bankovní unie je schopná reagovat na potíže bankovnictví. Zpráva poté i eh, identifikuje řadu problémů v bankovní unii a především hovoří o tom, že je třeba ji dokončit. Paní předsedkyně, jak se poukázala a jak nám řekly i další organizace, včetně Mm, guvernéra centrální banky, včetně komise, tak dokončit bankovní unii. To je velká výzva. Potřebujeme třetí pilíř bankovní unie, to je důležitý faktor. Bankovní unie nemůže existovat bez třetího pilíře, tedy bez Edisu. To znamená ten garanční režim záruk, zajištění tedy vkladů. A třetí pilíř bankovní unie v zásadě má za cíl řešit významný aspekt veřejné politiky a e, propojit tedy to těsné pouto mezi e, státními dluhy a e, normálními bankami. Kolegyně Danota Hubner se na to ptala. Ta se ptala na eh, to evropské bezpečné aktivum, safe asset. To je to, co by také mohlo prolomit eh, tedy tu eh, to těsné pouto mezi státními dluhopisy, státními dluhy a bankami. Takže je třeba i řešit problém s roztříštěností. A pro, jsou tady i odlišné systémy likvidace bank, které nejsou pokryty tím eh, systémem eh, řešení bankovních krizí. Potom potřebujeme mít harmonizovaná pravidla eh, pro fintechové organizace, když tedy začnou působit ve oblasti bankovnictví. Potom stínové banky jsou také důležité pro stabilitu, mají obrovský dopad na financování naší ekonomiky, proto také musí eh, tento, i tento sektor být regulován, protože je to sektor, který poskytuje finance reálné ekonomice, ale také je potřeba se na tento sektor podívat z pohledu rizika. Praní peněz stávající rámec je třeba dále prohloubit, zlepšit, nestačí. Pro stávající situace rizika přetrvávají. Je třeba zajistit větší transparentnost, lepší ochranu spotřebitele v bankovnictví a především pokud jde o eh, to, jak, o ty produkty, které se uvádí na trh, zde je třeba zavést větší udržitelnost financování eh, hospodářství v Evropě. Také to nás vrací k diskuze o Evropské ratingové agentuře. Takže to tady bychom mohli tedy mít Evropskou ratingovou agenturu, která by pracovala s těmito eh, kritérii stability a i ten finanční sektor musí mít lepší mechanismy vyhodnocování rizik. A je třeba, aby naše orgány, které máme, byly více nezávislé. Teď jde o to, zdali je, potom jsme i vedli diskuze o oddělení retailu od investičního bankovnictví. Zde v této zprávě hovoříme o tom, že je třeba se tímto zabývat. Takže, takže takto vypadá tato zpráva a kolegové. Takže zde, teď v tomto okamžiku, vypadá to, že instituce jaksi eh, teď našly nový impuls, tedy vytvářet regulaci bankovní unie a postoj parlamentu byl v minulosti i teď je stejný, to znamená bez kompletní, bez toho, aniž bychom dokončili bankovní unii, nemůžeme mít stabilní bankovní unii, takže to bude základní poselství, které chceme vyslat ostatním institucím. Děkuji a odpovím na vaše dotazy. Very much. Now... Děkuji vám. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Každý bude mít čtyři minuty. A Začínáme eh, s paní Hybne z EPP. Děkuji vám, paní předsedající. Já myslím, že to je kvalitně odvedená práce a eh, že jsou tam eh, hlavní body, které se týkají dalšího vývoje bankovní unie. Také vnímáme, že se tady mnoho věcí opakuje z předchozích let, což samozřejmě musí být, vzhledem k tomu, že eh, bankovní unie zůstává nedokončená, jako například EDIS, eh, kde bychom tedy neměli dávat nějaká preskriptivní doporučení, ale také, eh, také by měl fungovat ten fond pro řešení krizových situací. Já myslím, že bychom tedy dali ještě několik eh, dalších eh, návrhů do finančního, eh, do tedy toho definitivního textu. Bude se to týkat také disruptivní konkurence, také státní pomoc, proporcionalita, kontext menších bank a tak dále, insolvence. Také si myslím, že poněkud příliš optimistický je odhad ziskovosti evropských bank. Ano, ona narůstá, ale ve srovnání se jinými jurisdikcemi eh, si musíme přiznat, že konkurenceschopnost bankovního sektoru ještě není eh, tak, jak bychom si přáli. Eh, možná bychom mohli také zmínit nové zaměření na unii bankovních trhů, eh, kapitálových trhů, poněvadž tady máme určitý dopad eh, sdílení rizik eh, a podobně. A také, co se týče naplňování Basileje 2, toto je, myslím, velký krok oproti no, té předchozí krizi. Tady jde tedy hlavně o obnovu důvěry a také výpočtu Eh, požadavků eh, v případě eh, rizik využívání kapitálu. Z rizik je tady zmíněno klima, ale jsou ještě další. Vnímají se nejenom náklady, ale také příležitosti, což je důležité zmínit. A hm, taky hm, ještě tedy si říkám, eh, co více jde tedy udělat pro to, abychom zlepšili, zlepšili tuto eh, situaci v evropském bankovnictví. Ano, děkuji. Nyní pan Kelleher za Renew. Děkuji. Eh, já vítám tuto zprávu a chci poděkovat kolegu Markesovi za mm, komentáře. Eh, musím říct, eh, že při pohledu zvenku eh, je třeba zajistit skutečně integritu a nezávislost eura a také je třeba pro evropskou ekonomiku, aby měla stabilní měnu. Stabilizace rizik to je klíčová záležitost a samozřejmě já vnímám, že jsou tady určité potíže v podobě evropských politik, ale v tomto kontextu těch eh, bezpečných eh, evropských aktiv, eh, jak to tedy posuzovat, co do toho patří nebo ne. Ano, je to oblast, kterou tedy vítáme, ale opravdu můžeme očekávat potíže v radě. Ale je to mm, cesta, kde tedy musíme pokračovat, musíme brát zcela vážně European Insurance Scheme a také nemůžeme si dovolit avanturismus. Čili skutečně jsou zde určité politické výzvy a eh, rozpory ve vnímání ze strany členských zemí, ale doufáme, že se to podaří nakonec se sjednotit a budeme mít skutečně plně sdílená rizika eh, po celé eurozóně. Ale pokud se týče tedy těch evropských eh, bezpečných aktiv, to bude důležité pro eurozónu. Eh, eh, pokud chceme vyřešit tedy ten, ten negativní cyklus suverénní bank, hm, tak tady k tomu mají experti v různé, různého směru. I když máte koš měn, tak eh, určitě eh, pokud je tam nějaká eh, slabá suverénní měna, může to velice rychle rozšířit a pro, mm, tedy nákaza se může velice rychle rozšířit. Takže to by mohlo vést k důsledkům, které nejsou zcela předvídatelné Čili já bych řekl, že bychom se neměli tolik soustředovat na různé politické názory, ale spíše mít na paměti integritu eurozóny do budoucna. E, já mám mm, také e, určitou e, emocionální zkušenost z doby, když jsem zase v jirském parlamentu. Prošli jsme velice eh, obtížnou, obtížným obdobím, eh, kdy nám padalo mnoho bank. A mm, eh, skutečnost, že mnoho evropských bank se stáhlo dovnitř svých národních hranic. Těch přeshraničně fungujících bank opravdu nemáme mnoho narůstá zadluženost a my bychom skutečně měli eh, uvažovat o tom, jak naopak podpořit ty přeshraniční služby. Potřebovali bychom systém, který bude odbourávat překážky eh, v přeshraničním bankovnictví. Těch máme hodně. I, i, i třeba vzít si zahraniční půjčku, to je velice, velice obtížné. Eh, pokud se týče eh, nesplácených půjček, tak eh, toto je oblast, kde některé země pokročily daleko, některé prostě ne. No a aby všechny země tedy s tím postoupily a eliminovaly tedy ty nesplácené půjčky, tak tady je skutečně sociální potřeba, společenská potřeba Eh, si tedy eh, poradit, respektive mm, se zabývat těmi, kteří eh, de facto nesplácejí, měli by mít určitou míru ochrany spotřebitele my v Irsku jsme k tomu prostě přistoupili radikálně. Řekli jsme, že ta ochrana tady musí existovat a není to jenom o e, e, výsledovkách, ale má to spoustu dalších lidských a společenských aspektů. Obecně tedy e, musím říct, že ta zpráva je velice dobře napsaná, dobře odprezentovaná, týká se úplně všechno, ale je, je třeba, abychom tady měli ten systém pojištění. A děkuji. A není pan Urtasun za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený zpravodaj, stínový zpravodajové, především chci poděkovat panu Markesovi za návrh zprávy. Je tam celá řada pozitivních aspektů a myslím si, že i ta příprava a schůzky se zpravodajem byly opravdu velmi užitečné. A chci mu za to poděkovat, protože si myslím, že práce na této zprávě byla výborně připravená. Konkrétně vítáme formulaci, která byla přijata, pokud je o udržitelné financování a potřebu udržitelného financování v přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Kromě toho souhlasíme s různými prvky, třeba u bezpečných aktiv, významu ochrany vypůjčovatelů, problémů s MPL, to právě říkal kolega z Renew, pak jde o ty obavy, které vyplývají ze stínových aktivit. Jde také o výzvu o další transparentnost v dozoru nad bankovnictvím a také další posílení boje proti praní špinavých peněz. A v neposlední řadě souhlasíme se zpravodajem v tom, že je nutné doplnit chybějící pilíř bankovní unie neboli eh, Evropský systém pojištění vkladů. Nicméně, rádi bychom viděli konkrétnější návrhy a proto můžete očekávat pozměňovací návrhy z naší frakce, pokud jde o to, že třeba poslední případy ukázaly, že je potřeba z hlediska komunikace posílit princip BRD. Jde o úkol budovat cíle FML. A také, pokud je o udržitelné financování, tady budou mít konkrétní návrhy, pokud jde o zátěžové testy bez uhlíkové ekonomiky, je také o zelené bondy a doplnění stávající legislativy, takzvanou zelenou taxonomii. Podobně jako u ochrany spotřebitele, chceme zdůraznit v pozměňovacích návrzích, že potřebujeme konkrétní kroky pro finanční inkluzi a celkovou ochranu vypůjčovatelů, takže celkově považujeme návrh zprávy za skvělý základ pro další práci a můžete očekávat pozměňovací návrhy, abychom to ještě vylepšili. A těšíme se na další diskuze. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Šedevan Zague. Děkuji, paní předsedající. Eh, ano, já myslím, že ta setkání, která eh, byla setkána eh, v předstihu, to je vlastně, to bylo něco dobré a chceme to poděkovat. Eh, my tedy vás podporujeme v této zprávě a domníváme se také, že je třeba silně bojovat proti praní špinavých peněz a řešit nesplácené půjčky Toto jsou eh, body, body, které nás vedou k závěru, že jste odvedl velice dobrou práci, nicméně nejsme eh, jako vy nadšení eh, hodnocením výsledků eh, tady toho, čeho bylo saženo od konce krize. Bankovní sektor je samozřejmě stabilnější než eh, před deseti lety, ale některé z těch nejvýznamnějších problémů politicky nebyly vyřešeny a je to naše, náš úkol. Například otázka, eh, jak tedy eh, řešit eh, ten problém příliš velkých bank, nebo hovoříme o evropských šampionech, tedy nových velkých bankách v Evropě a to je opakování téhož problému. Myslíme si, že taky jde o otázky tedy Eh, peníze, eh, tedy zpřísnit s nimi zacházení nebo uvolnit, eh, kapitálová kvota, tedy vlastní vybavenost vlastním kapitálem. K tomu tedy ještě otázka hospodářské krize, to komise a SRB říkají sami, Eh, že příslušné fondy na řešení krizí eh, mají příliš málo prostředků, takže nakonec, kdyby něčemu došlo, eh, zase by to dopadlo na bedra daňových poplatníků. No a mm, to je něco, čemu jsme se chtěli vyhnout do budoucna, že zároveň tedy předpisy vedou k tomu, že malé banky a třeba spořitelny Eh, musí se vyrovnat s přehnanými, s přehnanými požadavky, poněvadž eh, jak si to se jich vůbec nemusí týkat nebo se jich netýkají rizika eh, při jejich velikosti. To by se mělo znovu objevit v diskusi. So have, uh, Máme ještě chvilku na spontánní řečníky. Je tady Margarita Market, první otázka. krát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla na úvod poděkovat zpravodaji. Chci mu poděkovat za zprávu, kterou nám předkládá. Je hodně obsáhlá z hlediska obsahu a rozhodně mohu souhlasit s hlavním poselstvím této zprávy v současné podobě. Rozhodně můžeme tuto zprávu v tomto ohledu uvítat. Chci jen zmínit, a už se toho dotkl i zpravodaj a ostatní, chci zmínit význam ekonomické a měnové unie. Když byla přijata římská deklarace před dvěma lety, portugalský premiér řekl, že to prohlášení podepíše pouze v případě, že v textu bude výslovný odkaz na dokončení ekonomické a měnové unie. A k tomu došlo. Mám takovou obecnou poznámku, která se týká mechanismu stabilizace. Já myslím, že tady můžeme být náročnější. V této zprávě bychom měli stabilizační funkci přiřadit další hodnotu, je to tady zmíněno, ale měli bychom být výslovnější, pokud jde třeba o dávky pro nezaměstnané a potřebu pracovat na nástrojích konvergence na druhé straně. Mám na mysli BICC, tady nastal velký pokrok v radě v tomto ohledu. Ale zvlášť důležité je, abychom postupili ku předu i pokud je o funkci stabilizace. Kdy členské státy procházejí obtížným obdobím, nemělo by být pochyb o tom, že mají schopnost investovat. To je klíčová věc a tu se musíme doplnit, pokud jde o tuto funkci stabilizace. Mnohokrát děkuji na pan Pereira. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poblahopřát Pedrovi Mrakešovi k vynikající zprávě, kterou předložil tomuto výboru o dokončení bankovní unie. Je tam dobrá analýza, jsou tam pojmenovány problémy. Velice jasně eh, popisuje, jakým výzvám stále ještě bankovní unie čelí. Víme, co máme na programu, pokud je o dokončení bankovní unie. Víme, co je potřeba udělat. Jak také říká zpravodaj, jsou tady politická prohlášení, která jsou eh, nakloněna dokončení bankovní unie. Máme tady třeba ten evropský systém pojištění vkladů a zprovoznění eh, jednotného fondu řešení problémů. Víme tady, které chybějící pilíře bankovní unie musíme doplnit, ale teď musíme postoupit ku předu. To mi připomíná film, který se jmenoval Most příliš daleko. Zdá se, že dokončení bankovní unie je vždycky o jeden most dál, než bychom si přáli. Proč to tak je? Už tady proběhla dlouhá debata o té otázce snižování rizik, sdílení rizik, Zdá se, že v evropských institucích nikdy nestačí snižování rizika, takže to riziko nakonec nikdy nebudeme sdílet. Dobře. Vždycky je nutné prokázat finanční odpovědnost. Ale v posledním funkčním období parlamentu tento parlament přijal legislativní balíček, který byl velmi náročný. Týkal se finančního systému a šlo o to, že to je ta poslední fáze, kterou potřebujeme, abychom mohli přistoupit k bankovní unii. A já se tady chci zeptat zpravodaje, kdy na základě jeho vyhodnocení budou naplněny podmínky, abychom konečně podnikli ty chybějící kroky pro bankovní unii? A nebo musíme čekat dál na další balíček pro snižování rizik, než dokážeme jít dál? Děkuji. Děkuji. A nyní předám slovo zpravodajovi, aby odpověděl. Má na to tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za vaše připomínky a otázky. A také za užitečnou plodnou práci se stínovými zpravodaji. Za, děkuji za všechny přípravné schůzky. Já myslím, že sice chápu, co všichni říkáte, ale můžeme se dohodnout na tom, co v zásadě potřebujeme k dokončení bankovní unie a také pokud jde o to, jaká rizika se objevila. A jak právě říkal pan eh, Silva Pereira, v podstatě šlo o snižování rizik a ten pilíř sdílení rizik nám chyběl v průběhu značné části tohoto procesu. vzhledem k tomu, jakými pravidly se řídí tato zpráva, některé ty věci, na které dnes upozorňujete, no, mluvili jsme o tom také na našich zkouškách, snažil jsem se to zapracovat do té e, zprávy. Je to potřeba ještě prohloubit. A v konečné verzi zprávy to lépe pojednat. A já jsem si jistý, že najdeme nějaký způsob, jak to udělat. Abychom dokončili bankovní unii, Nejde jenom o tu vazbu mezi suverénními státy a bankami. Jsou tady ještě problémy a aspekty, které musíme nějakým způsobem zohlednit. A nejde také jenom o to pojištění vkladů. Jistě jde i tak o situaci koncentrace portfolií národních bank. Tam toho ještě musíme hodně udělat. Ale teď všechny kroky musí být velmi dobře vyvážené. Tady mohu naprosto souhlasit s tím, že další kroky musí mít tu dimenzi sdílení rizik. V rozhodné míře. V tom posledním bankovním balíčku jsme toho udělali hodně. To byl ten balíček, který parlament schválil na konci posledního funkčního období. Byl to další významný krok směrem ke snižování rizik. A proto si myslím, že jsme připraveni tímto směrem. Možná bychom toho udělat víc, pokud je třeba o sjednocení režimu likvidace, přiměřenost, to je také podstatná záležitost. Pak je tady další důležitá věc, kterou musíme zohlednit. A to je ta otázka vlastnictví a hostitelství. Máme pořád důvěru v národní orgány. Bankovní unie by nám to určitě pomohla vyřešit. Takže ano, ještě toho musíme hodně udělat. Ale já mám pocit mm, z těch posledních evropských voleb, že jsme jasně dali najevo, že musíme postupovat dál. Že nemůžeme pořád stát na místě u těch nejdůležitějších věcí. Abychom dokončili ten náš projekt, naplnili náš sen, ekonomickou a bankovní unii, měnovou unii. A proto bylo jasné, že ta bankovní unie je zásadní krok před. Proto chci poděkovat za všechny vaše připomínky a zohledním je, až budu posuzovat pozměňovací návrhy. A rozhodně doufám, že se nám podaří dospět ke koncensu a ta závěrečná zpráva bude dobrá. Děkuji. Připomínám tedy, jaký je časový plán u této zprávy. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 13. prosinec. Pozměňovací návrhy budou posouzeny 22. nebo 23. ledna. V tomto výboru se bude hlasovat buď 17. nebo 18. února. Takže hlasování na plenáce může proběhnout v březnu 2020. Tolik tedy časový plán. A já myslím, že teď můžeme uzavřít naše zasedání a přikročit ke schůzi koordinátorů. Požádám tedy všechny, kteří se neúčastní schůze koordinátorů, aby opustili sál. Děkuji.